Kolegyně, kolegové, srdečně vás vítám na dnešní schůzi. A nyní jsme e, u bodu číslo 10 situace ve vztazích EU-Rusko. Spravodajem je kolega Landsbergis. také jsou někteří z nás, kteří dělají kariéru, takže já bych ti chtěl poblahopřát ke tvému zvolení předsedou konzervativní strany v Litvě. Blahopřeji. Takže tady nám tleskají k tomuto zvolení pouze socialisté. My máme před sebou vysoce politickou zprávu, k ní bylo předloženo 463 pozměňovacích návrhů a ty se pravděpodobně sloučí v 32 kompromisních pozměňovacích návrhů. Dnes ráno byla schůzka stínových zpravodajů, která byla poměrně úspěšná, takže existuje naděje, že se dohodneme v této citlivé otázce na společném stanovisku. Pane zpravodaji, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já jsem již několikrát hovořil v našem výboru a v této souvislosti jsem řekl, že to není snadný úkol zpracovat zprávu o situaci ve vztazích EU-Rusko a to na základě informací, které přicházejí jak z Moskvy, tak i z Ukrajiny. Vy jste měl úplnou pravdu, že jsme dostali téměř 500 pozměňovacích návrhů, které jsme zpracovali v 32 kompromisních pozměňovacích návrhů. Já srdečně děkuji stínovým zpravodajům. Opravdu jsme vedli intenzivní diskuse ale my jsme se přesto přeze všechno shodli na 30 kompromisních návrzích. Některé musíme ještě dotáhnout do konce, ale já vítám Eh, společný duch spolupráce a doufám také v pozitivní řešení, protože my chceme vyslat signál do Moskvy, který musí být jasný. Tak, abychom mohli vyslat jasný signál, proto potřebujeme být eh, z sjednocení. Potřebujeme širokou podporu pro tuto zprávu a to je naším cílem eh, v nejbližší době také dospějeme k, pos, k dalším či posledním kompromisním pozňovacím návrhem. Páteří této zprávy má být vyslání poselství, signál Rusku, že EU bude sledovat s velkou pozorností naše vzájemné vztahy a trošku z jiné perspektivy než v minulosti. Uh, Eh, dohoda o partnerství a spolupráci s Ruskem, která je nadále platná a která také definuje vztahy EU s Ruskem, jde o to, že stěžení principy lidských práv a demokracie musí definovat také naše vztahy. A tyto zásady nejsou vždy dodržovány. E, tato zpráva má připomenout, že tyto principy nadále existují a my na nich trváme. A také naše dohoda s eh, Ruskem eh, musí nadále platit. To je dohoda, která platila a existovala do začátku konfliktu s Ukrajinou. Samozřejmě musíme hovořit o pobídky pro Rusko, aby se vrátilo na správnou cestu. A to je to, o čem EU dlouze diskutovala. A o tom nadále diskutujeme, jaké pobídky máme nabídnout Rusku, aby se vrátilo k dialogu a ke spolupráci. A já si také myslím, protože určité pobídky mít budeme, tak také musíme jasně říci, že nenabízíme pouze pobídky. Jestliže určitá země nemá motivaci, nechce dodržovat naše společné dohody či společná rozhodnutí, potom pobídky jednoduše nevstoupí v platnost. To znamená, že my nyní nabízíme Rusku prakticky cestu na křižovatce. Jestliže se budou dodržovat dohody z Minsku, Jestliže teritoriální integrita Ukrajiny bude také respektována, jestliže bude dodržován eh, právní status quo, potom vidíme cestu vpřed. Ale jestliže eh, nebudou dodržovány dohody z Minsku, tak má EU další možnosti, jak vy slat jiným způsobem silný signál Rusku. Já vítám začátek diskuse. Já jsem velice rád, že mezi námi vidím kolegy, kteří budou diskutovat a také těším se na vaše názory a děkuji vám. Děkuji vám. Pan Prida. Děkuji, pane předsedo. Budu hovořit velmi stručně. A nejprve bych chtěl poděkovat panu zpravodaji. Děkuji e, za e, zprávu také mm, tedy jménem politických skupin. A e, je tady asi 32 kompromisních návrhů, o kterých se diskutovalo. A chtěl bych také říci, že je důležité abychom toto vyjednávání dovedli do zdárného konce, tak abychom tady měli opravdu jednotný hlas. Bylo by absurdní, kdybychom eh, zde eh, netahli za jeden pro vás v této velmi důležité záležitosti. Myslím si, že v posledních minutách vyjednávání je potřeba eh, sebrat veškeré úsilí, abychom dobře ukončili tyto kompromisy. Byla odvedena eh, velmi důležitá práce, dobrá práce a teď už chybí jenom pár milimetrů do cíle a já bych chtěl všechny povzbudit k tomu, abychom to dotáhli do dobrého konce. Děkuji. Kiitoksia. Ilokseni huomasin, että täällä on suomen kielen tulkkaus, niin puhun suomeksi. Eh, děkuji. Jsem potěšena, že je zde dnes tlumočení do finského jazyka že mohu hovořit svou mateřštinou. E, děkuji s panem, e, souhlasím s panem předsedou v tom, že tato zpráva je e, velmi důležitá, politicky důležitá. Pokud jde o vztahy mezi Evropskou unii a Ruskem, eh, tak Evropský parlament tady vytvořil eh, stanovisko eh, a jak uvedl pan Landsbergis, tato zpráva by měla být podpořena co nejširší většinou. To, co Evropská unie zatím dosáhla, by mělo vést k tomu, abychom vytvořili společnou obecně schvalovanou politiku vůči Rusku. Můj osobní názor je, že bychom měli být důslední, měli bychom mít velmi jednoznačný přístup, pokud jde o provádění eh, Minské dohody. Musíme být eh, velmi striktní, také pokud jde o OSE. Musíme zajistit, aby OBSE um, bylo více respektováno také ve vztahu e, k Rusku. Já si myslím, e, že musíme chápat e, všechny možné stránky našeho přístupu k Rusku. Musíme si nastavit dlouhodobé cíle a důležité je toto. Musíme požadovat jednu věc. Musíme trvat na tom, aby Ukrajina měla možnost nastavit si svou vlastní politiku, přijmout vlastní eh, řešení a toto by mělo být respektováno mezinárodním společenstvím. A zároveň by mělo být samozřejmě dodrženo mezinárodní právo. Mír, je jedním z cílů a vše, co bude eh, toto narušovat a bude toto ohrožovat na, na evropských hranicích, tomu musí být učiněna přítrž. A dále musíme dosáhnout plodných jednání s Ruskem. Je mnoho oblastí, kde již eh, dobře spolupracujeme a já si myslím, že je dobré, když se tyto oblasti zmíní ve zprávě. E, tady e, se to netýká pouze diskuzí na vysoké úrovni s politickými orgány, ale jde také o našem vztahu k ruským občanům. Musíme mm, mít dobrý přístup k Rusku. Vyslali jsme eh, velmi eh, jednoznačná poselství eh, ruským politikům, ale vedeme zároveň také dialog s ruskými občany. A to je nesmírně důležité. V tomto kontextu potřebujeme určité globální odpovědi, například na mezinárodní politiku, klimatické změny, životní prostředí, otázky Iránu, terorismu, potírání terorismu. Toto jsou oblasti, kde Rusko a Evropa sdílí zájmy a mají společné zájmy a jak jsem již uvedla, musíme spolupracovat eh, také s ruskými občany. Já si myslím, že ty osobní vztahy mezi Ruskem a Evropskou unii musí být posíleny. tomu eh, s tím souvisí Erasmus+, eh, usnadňování vízového styku, programy pro modernizaci Ruska. Toto vše hraje svou roli v této souvislosti. A jako Evropané si musíme položit otázku, jestli si chceme uchovat cíle, které byly vytyčeny našimi předky a v tom ohledu musíme také vnímat náš vztah s Ruskem. myšlenka toho, že zde mezi Lisabonem a Vladivostokem, že v této oblasti bude panovat mír, to je samozřejmě dlouhodobý cíl. A e, pokud jde o kompromis, tak souhlasím s panem zpravodajem. Já si také myslím, že je velice důležité tady vyslat velmi silný signál a proto je důležité, abychom získali velkou většinu která bude stát za touto zprávou. Musíme ehm, tím pádem usilovat o kompromis, pracovat v duchu kompromisu, ehm, spíše než abychom tady měli takový přístup z hora dolů a snažili se ehm, eh, jak si tady se snažit ukázat Rusku, kde všude bychom mu mohli udělit lekci. Myslím si, eh, že je potřeba rychle uzavřít tuto zprávu a myslím si, že náš přístup by měl být, být eh, kreativní, konstruktivní, měli bychom se držet pevné, eh, jasné linie a zaměřit se na ty oblasti, zároveň se zaměřit na ty oblasti, kde máme dobrou spolupráci. Nemyslím si, že bychom měli vycházet z toho, že když izolujeme Rusko, tak tím pro Evropu něco získáme. Já si myslím, že potřebujeme mít velmi přímý eh, vztah, přístup ke Kremlu, ale zároveň potřebujeme mít také eh, přístup založený na spolupráci. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěla poděkovat panu Landsbergisovi za vynikající práci Spolupráce s ním mm, jsem velmi ocenila. E, všechny naše setkání e, byly velmi častá a e, dobře jsme diskutovali, bylo to konstruktivní a já doufám, že se nám podaří dosáhnout kompromisu, protože já souhlasím s panem Landsbergisem a s ostatními kolegy v tom, že potřebujeme mít stručné, jasné sdělení, musíme prokázat, že jsme jednotní v Evropské unii, že dokážeme zaujmout jednotný postoj vůči eh, těm v úvozovkách složitým partnerům, ke kterým Rusko patří a eh, Samozřejmě, že bychom si přáli tu ideální situaci eh, mírové spolupráce, ovšem bohužel politika ruská je již dlouhou dobu spíše agresivní a v podstatě ohrožuje eh, naši společnou bezpečnost. Takže si myslím, že bychom zároveň měli být velmi důslední v, našem, v tom signálu, který Rusku vyšleme. Měli bychom být jednoznační v tom, že nepřistoupíme na podkopávání mezinárodní eh, práva, eh, integrity suverénních států a nebudeme souhlasit s tím, že Rusko prosazuje eh, své přístupy a politiky eh, svým eh, bezprostředním sousedům. A, ale samozřejmě opakuji, že očekáváme dobrý kompromis, myslíme si, že je možný a setkáváme se tak často, jak je to možné a nutné, abychom mohli vyslat toto jednoznačné, jednomyslné vlastně poselství Rusku. Děkuji já you, Mr. President. Uh, also I... Děkuji, pane předsedo. I já se připojím eh, k díkům panu zpravodaji. Musím říci, že jsme pouze malý kousek od eh, kompromisního textu, který by eh, se těšil velkého, velké podpoře. To znamená, že to je velký úspěch a rád bych se připojil a pochva, připojil k, k, k chválám na adresu kolegů, kteří na tom pracovali. Mezi členskými státy se projevuje určitá únava, pokud jde o Ukrajinu. Lidé se domnívají, jestli, ptají se, jestli je skutečně potřeba hovořit o Ukrajině. A já říkám ano, je potřeba, abychom byli co možná nejsemknutější, tak aby rada, rada ministrů věděla, že v Evropské unii vládne jednota a že chceme, aby Rusko začalo zase dodržovat mezinárodní právo. Musíme dospět tomu, že bude všeobecně e, přijato, že Ukrajina je suverénní stát a že se musí respektovat jeho hranice. E, pokud tedy e, Rusko bude postupovat konkrétními kroky v terénu, tak s nimi můžeme hovořit. Je dobré s nimi hovořit, protože pokud eh, Rusko eh, zaženeme do kouta, tak to k ničemu nepovede. To znamená, že si myslím, že pozice Evropského parlamentu je stěžejní a že jsme, jak už jsem řekl, kousek od kompromisu. To znamená, že je to dosažitelné a já děkuji panu zpravodaji. Děkuji. Děkuji, pane Eh, předsedo. I já se připojím ke kolegům v tom smyslu, že diskuze byla plodná. Děkuji zpravodajům za velmi intenzivní práci, kterou vložili do kompromisů. Ano, skutečně jsme eh, jen málo vzdáleni od textu, který by se mohl setkat s podporou celého parlamentu. Rád bych zdůraznil dvě nebo tři věci. Samozřejmě, že základem tohoto eh, kompromisu je to, že se shodneme na základech. Všichni se shodneme na tom, že Minskou dohodu by měly dodržovat všechny strany a to v úplnosti, v úplnosti této dohody. Kromě toho se všichni eh, shodneme na tom, že OBSE by měla sehrát větší roli, že bychom tedy měli hovořit s Ruskem v posledku a já si myslím, že to je něco, na, co může, na čem můžeme stavět. Problémem je to, že seznam, který bychom si přáli, je seznam eh, podmínek, eh, podmíněných věcí, které závisí na tom, co Rusko eh, v budoucnosti udělá nebo neudělá. A proto je ten text velmi důležitý. Je to text kompromisní, proto s ním nikdo není úplně spokojen, ale to je podstatou kompromisu. Rád bych zdůraznil, že musíme e, změnit určité postoje i v rámci Evropského parlamentu. Pokud totiž e, budeme e, v těch ožehavých otázkách projevovat větší ochotu nebo vstřícnost vůči eh, Rusku a pokud zároveň někdo bude zdůrazňovat to, že je potřeba s Ruskem hovořit, tak to určitě není eh, dobré a, a my tedy mm, potřebujeme získat co možná nejširší podporu pro tyto otázky. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, pane předsedo. Souhlasím se všemi kolegy, kteří hovořili přede mnou. Děkuji panu zpravodaji a souhlasím, že bychom se měli snažit o jednotu. Nicméně pro naši frakci je velmi důležité se k tomu kompromisu e, připojit. Byť jsme se snažili do toho vtělit naše představy o budoucnosti Ruské federace. E, snažili jsme se to vtělit do toho kompromisního usnesení. Proč to říkám? Domnívám se totiž, že e, politické faktory našich budoucích vztahů eh, k Ruské federaci eh, by se tedy by, by měly ovlivňovat eh, atmosféru, ve které budeme s Ruskem hovořit. Měli bychom se skutečně soustředit na problémy 21. století. Souhlasím s tím, že naplnění Minské dohody zapojení OBSE a naplnění Minské dohody oběma stranami je důležité. Je potřeba, abychom řešili problémy technologické modernizace ruské e, společnosti a ruského hospodářství. Zároveň musíme e, vzít potaz i e, situaci v Evropské unii musíme se zamyslet nad tím, jak bychom k tomu mohli přispět my jako Evropská unie. To je velmi důležité a já tedy v těch jednáních, která jsme vedli ve skupině eh, stínových zpravodajů s panem zpravodajem, jsem toto postrádal. To znamená, že se domnívám, že musíme naši práci urychlit, prohloubit naši spolupráci a to tedy je velmi důležité pro eh, naši frakci. Kromě toho bych rád jasně řekl, že se, domnívám, eh, že, že se nedomníváme, že eh, ty politické podmínky přispějí k tomu, že tedy vytvoříme nové vztahy mezi Ruskou federací a Evropskou unii, protože to ty, ty dveře naopak zavře a ne otevře. Eh, Děkuji. I já se připojím k těm, kteří chválili pana zpravodaje a i stínové zpravodaje, protože je velmi obtížné shodnout se na kompromisech a dosáhnout co možná nejširší podpory ve výboru a, jak doufám, také v plenárním e, sále na plenárním zasedání. Nicméně mi dovolte, abych řekla, že tato zpráva se nezaměřuje pouze na, Ras- na Rusko. Nekonstatuje pouze to, jak v tuto chvíli hodnotíme naše vzájemné vztahy. Je to důležité také pro Evropskou unii, protože díky tomu my jako poslanci Evropského parlamentu představujeme naši vizi, pokud jde o současný stav našich vzájemných vztahů. Ráda bych v této souvislosti zdůraznila jednu skutečnost. Je velmi důležité, abychom se v této zprávě vyhnuli jednu věc eh, těm formulacím, které by poskytly příležitost eh, Rusku je určitě určitým způsobem interpretovat. Víme, jak eh, zkušené a eh, dovedné je Rusko v propagandě. Musíme jednoznačně konstatovat zásady, kterých se držíme, zásady, kterými se musí řídit eh, naše angažmá, dialog a modernizace. Jedna z nejdůležitějších otázek je podle mého názoru to, že musíme jasně konstatovat, že otázka hranic to znamená, kontrola eh, Ukraj eh, Ukrajiny nad svým územím je jedna z eh, prvotních podmínek. Protože můžeme konstatovat, že Rusko tuto záležitost někdy interpretuje velmi volným, svobodným způsobem. Na závěr bych ráda řekla, že i já bych byla velmi obezřetná v tom smyslu, že bychom se měli tedy vyhnout detailům. Nezabíhejme do detailů pokud hovoříme o výzvách, úkolech v oblasti zahraniční politiky a pokud analyzujeme způsoby, jak bychom se mohli eh, angažovat v, ve spolupráci v jednotlivých odvětvích, ať už je to dohoda o usnadnění vízového styku a tak dále. Já si myslím, že v této situaci je to velmi dvojznačné, pokud hovoříme o e, vízech a ho, zmiňujeme tady dohodu o zjednodušení vízového styku. Děkuji a doufám, že tady dosáhneme dobré zprávy. Kolleginnen Kollegen, wir müssen jetzt ein bisschen kolegyně, eh, kolegové, my musíme trošku přidat, abychom to do 10.30 eh, stihli. Takže prosím, abyste se poněkud eh, krotili ve svých příspěvcích. Pan Fleckenstein. Ano, takže děkuji, děkuji. To je právě včas předtím, než já dostávám slovo, nás tady plísníte. Můžeme debatovat o tom, zda potřebujeme takovouto zprávu právě v tomto okamžiku. Ovšem ta zpráva by byla možná celkem zbytečná, neboť jsme se dohodli, že prostě tato zpráva bude. Co se týče dnešní situace, eh, tak já eh, se velmi shoduji s tím, jak to popsal náš zpravodaj. Nicméně eh, poněkud se neshodujeme v jedné důležité otázce, sice jak má vypadat ten jasný signál. A já jsem pro, abychom vysílali jasné signály, nicméně mm, víme také, eh, jak obtížné bylo v radě eh, najít společnou linii, společnou řeč, poněvadž existuje, existují různé zájmy, existují nuance, pohledu na situaci. A já jsem proto, abychom zůstali u té těžce dosažené linie. A sice, abychom se drželi na dohodu z Minska. To znamená, eh, dal by se říct více za více a méně za méně, ale eh, podstatné je, aby se věci pohly. Pokud se pohne Rusko, pohneme se i my. Rozdíl mezi námi spočívá v tom, že zpravda říká, jakmile je všeho dosaženo, jakmile ten poslední ruský voják a úředník eh, odtáhne z Krymu, tak potom můžeme začít. Ale tady jdeme mnohem dál, než eh, je to, na čem se shodla rada na takovéto formulaci se z naší strany podílet nebudeme. Toto od nás podpořeno nebude. A proto máme tedy naději, že se podaří najít společnou řeč v řadě kompromisních návrhů, eh, protože eh, jednota v parlamentu, to není eh, hodnota sama o sobě, to je hodnota má smysl, když je pro něco důležitého. Eh, tak to je všechno. Každopádně eh, blahopřeji panu Landsbergisovi k volbě k volbě předsedou strany a mm, snad tedy jste dosáhli této etapy a budete se k věcem stavět kompromisněji. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, pan Tanok. Já bych také chtěl poblahopřát panu eh, eh Landsbergisovi za tuto zprávu. Určitě jeho otec by byl eh, velmi hrdý eh, na svého syna. Rusko už není náš spojenec, pokud tedy vím vůbec, kdy byl. Eh, stala se z něho eh, expanzivní mocnost nacionalistická, která eh, usiluje o cizí teritoria a buduje jakousi hospodářskou unii euroazijskou a snaží se v rámci toho odstrašit Ukrajinu od sbližování se Západem. Mě by zajímalo, eh, rád bych tedy věc věděl, jestli ti ruští separatisté, separatisté eh, podporovaní Putinem se zastaví v Donbasu. Eh, také Putin nechce, aby Evropská unie byla současníkem jednání o Ukrajině. Také si myslíme, že eh, zdražující eh, ropa a nezotavující se rubl dále podpoří Putina v jeho aroganci. Ale také jsou zde další kroky, například eh, vztahy s Argentinou, což je míněno jako provokace pro Západ pro, proti Izraeli a také proti mé zemi. Eh, Rusko očekává eh, tvrdá vyjednávání a také počítá s tím, že některé země, jako je Řecko nebo Maďarsko, by se mohly odklonit od evropského konsenzu. A také v tom hraje otázka eh, vyšetřování Evropské komise o cenových hrádkách Gazpromu. Eh, nedávno se například eh, pokusil Gazprom zabránit eh, Slovensku rever, v reverzním toku plynu, tak aby, zásob, aby Ukrajina mohla být zásobována ze západu. Čili já si myslím, že my, a to je linie LKR, že musíme být sjednoceni v, v, proti Rusku, zejména v ukrajinském konfliktu. Děkuji. Také já bych se chtěl připojit ke kolegům, kteří poznamenali, že tato rezoluce je, se těší čím dál těm, tím větší akceptanci prakticky mezi všemi politickými skupinami. Přesto ovšem Hovoříme-li o našich vztazích s Ruskem, je Ukrajina jedním z těžišť. Ovšem není to jediná optika, již musíme nahlížet naše vztahy s Ruskem. Máme také globální a dlouhodobý zájem pro rozvíjení zájmu s Ruskem, vztahu s Ruskem. Na minulé plenárce ve Štrasburku jsme se rozhodli nehovořit o sérii politických vražd v Kijevu. To jsme ovšem měli. Měli jsme volat po důkladnějším vyšetření tamějších událostí. A to také v souvislosti s našimi vztahy s Ruskem. No, eh, poněvadž nemůžu mluvit dobře, dlouze, eh, tak jenom stručně. Myslím, že je dobře, že hovoříme o eh, zamrzlém konfliktu s účastí Ruska, která, které je zde podněcovatelem nebo alespoň faktorem. Ale měli bychom se o tom poučit o něco více a sice vytvořit akční plán pro Evropskou unii, tak aby účinněji byla schopna řešit takovéto zamrzlé konflikty. Také je důležité, abychom se soustředovali na podporu občanské společnosti a e, představitelů alternativní politiky v Rusku. Chtěl bych ještě dodat, že se domnívám, že rezoluce ponechává příliš mnoho prostoru problému propagandy a kontrapropagandy. Už ten slovník je velice starý, ta podstata je velice stará a já bych do toho tolik nešel. Poněkud absurdní je to, že ty programy, že my hovoříme o programech eh, v ruském jazyce, pomocí nichž je nutné informovat eh, demokratické menšiny v Rusku. A já myslím, že toto je eh, povinnost všech demokratických eh, zemí. Já myslím, že není třeba eh, to stavět do pozice společné odpovědnosti. A také geostrategie je globální hra v zájmu všech velkých hráčů. Tak to bude i v budoucnosti a budeme se muset smířit s tím, že také druhá strana má své strategické zájmy a že jedná v případě, že když cítí, že jsou ohroženy. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také panu zpravodaji. Soduji se s kolegy, kteří se vyslovují pro co nejširší většinu a já předpokládám, že ji bude dosaženo. Stejně tak se domnívám, že ti eh, členové zdejšího parlamentu, kteří jsou eh, politikou Putina fascinováni nebo dokonce jsou jim financováni, eh, zřejmě tedy nebudou souhlasit a nebudou na to brát ohled ani na plénu. Čili pokud budeme mít většinu mm, přes 500 hlasů, tak toto je Eh, náš cíl, ale nepotřebujeme brát na palubu eh, všechny ty v těch eh, nejkrajnějších levých a pravých zákoutích. To, že zde máme dohodu z Minska a říká se tady, že je podmínkou ji naplnit ze strany Ruska, aby mohlo dojít k uvolnění vztahu, tak to myslím, že je správně. A také pokud se týče volného obchodu s Ukrajinou, já nevím, jestli to tam je nebo ne, eh, eh, je třeba říci, že Rusko dosud eh, podstatným způsobem nedoložilo, které dohody, které části dohody Ukrajina EU o volném obchodu de facto škodí ruským zájmům. Jinak se domnívám, že to, co je pozitivně možné po splnění podmínek, což je třeba zdůraznit, tak, eh, že jsme tedy eh, ochotni za eh, těchto podmínek se bavit o vztazích s Ruskem. Ale toto je podmínka. Děkuji. Děkuji kolegové, já si cením eh, úsilí pana kolegy Langsbergese, neboť je velmi obtížné dosáhnout společné pozice v takto obtížných eh, tématech, jako je vztahy mezi eh, Ruskem a EU. Chtěl bych zdůraznit, že tato zpráva nesmí být zredukována pouze na situaci a vztahy s Ukrajinou a na ukrajinský problém. To je důležité, protože problémy, jež má Evropská unie s Ruskem, a tady hovořím o eh, otázkách zahraničních vztahů, ne ekonomiky, jde tedy o to, že eh, se to týká také dalších zemí, které jsou sousedy Ruska a EU. Měli bychom se tady zabývat také problémy dalších zemí na ruských hranicích a ruskou strategii není pouze Ukrajina, ta mají geopolitickou strategii namířenou také vůči dalším zemím. Druhá věc. Nemůžeme jako Evropský parlament hovořit pouze o vztazích k Rusku, ale také eh, musíme se zamyslet nad naší vnitřní politikou v EU. Když jsme zahájili vilniuský proces, ukázalo se, že Evropská unie je natolik atraktivní pro eh, ruské sousedy, že oni by si přáli i evropský pás. To znamená, že tady, je, tady se připravuje geopolitická změna a zdá se, že my nejsme připraveni na tuto změnu. My máme pořád jakousi hrdost, že jsme jakási soft power, ovšem eh, tímto způsobem nelze dosáhnout reálných geopolitických kroků vůči Rusku. To znamená, že my se musíme změnit eh, nejenom soft power, ale musíme mít také hard power. A to souvisí s problematikou Evropské armády nebo energetické unie. My si stěžujeme na nejednotu, ale abychom byli jednotní, to by znamenalo, že bychom potřebovali mít vůči Rusku nástroj, který by třeba eh, neumožnil různé energetické dohody mezi českými zeměmi a Ruskem. Čili bylo by daleko lepší, kdybychom uzavírali smlouvy s Ruskem na úrovni EU. A toto je výzva, eh, kterou by Evropská unie měla přijmout a vyřešit velmi rychle. A ještě poslední bod. My samozřejmě v této zprávě musíme nechat otevřené dveře. Čili ponechat dostatečný prostor pro exekutivu EU k jednání s Ruskem, ale také je třeba otevřít dveře Ukrajině a dalším zemím, aby mohli debatovat s Ruskem a řešit problémy. To je všechno. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji, paní předsedající. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji Gabrieli Silansbergisovi za velmi dobrý text a zejména tedy eh, určité uchopení geopolitické situace s Ruskem. Vztahy EU-Rusko to není jenom problém anexe krizu, Krymu. Eh, pamatujeme také na Gruzii, máme tady širší panorama, širší perspektivu, která odhaluje eh, povahu ruské politiky na mezinárodním poli. Ale já bych chtěl upozornit ještě na jeden rozměr, který není dostatečně řešen. Musíme hovořit směrem k ruské společnosti. O tom jsme si povídali už mnohokrát. A musíme si být tedy vědomi toho, jaká je povaha putinského systému. To není takový tradiční liberální polodiktátorský systém, který by spočíval v tom, že by, byl, by vyrostl jaksi ze společenské potřeby. Ne, ne, toto je postsovětský systém. Také Rusko má eh, v zahraniční politice postsovětský přístup a opírá se o eh, veřejné mínění eh, z doby sovětského bloku, který se snaží rekonstruovat. To znamená, že je třeba, abychom ve všech ve všech eh, našich komuni- naše způsobech komunikace s Ruskem je třeba, abychom dlouhodobě odsuzovali komunismus. My eh, v Evropském parlamentu často hovoříme o našich hodnotech a to znamená, že schopnost odsouzení eh, bolševismu, to je zkouška toho, zda skutečně tyto hodnoty uplatňujeme. Děkuji. Um to by bylo jednoduché, kdyby se tady jednalo o komunismus. Já se domnívám, že tady je něco jiného, ale ne méně složité, pan Veskevičus. Děkuji, pane předsedo vítám zástupce členských států na naší schůzi, kteří se zúčastní i naší diskuze o stavu vztahu EU-Rusko. Chci poblahopřát Gabrielusovi, který dotáhl návrh až do této formy, což nebylo snadné. Já bych nebyl rád, aby tato uh, byla, aby tato zpráva byla další zprávou o Rusku v pořadí. My chceme touto zprávou vyslat jasný signál Rusku a musíme být jednotní na dále agresivní chování Ruska vůči sousedům nadále trvá. My si domníváme, že s, Ruské, s Ukrajinou to může skončit, ale to není pravda. My ve Švédsku jsme chtěli propojit naše energetické systémy. A co dělají ruské? Rusové, oni eh, vyjíždějí válečnými eh, eh, loďmi do Baltického moře. Je proč bojují rusové proti takovéto věci, proč hrají válečné hry a proč hrají proti nám, proti litevcům. Oni jsou nadále agresivní zemí a my to musíme také chápat a vzít na vědomí. A za druhé, oni mobilizovali e, prostředky pro obranu a také pro útok. E, na, pro co potřebuje Rusko více obraných prostředků? E, věď jezdíte v Rusku na venkov a uvidíte tam ty silnice a uvidíte také, jaké situaci venkov je a bude eh, tok pláči. A za třetí, situace na mezinárodní úrovni a také domácí militarizace. A ne, to je to, co dělají. Oni nehrají pouze hrátky. Takže kolegové, my jsme měli v minulosti Eh, docela dobré vztahy s Ruskou federací, ale v současné době jsou tyto vztahy ohroženy. Takže naše eh, signál má být jednotný, flexibilní a také tvrdý. Já doufám, že tento signál bude jednotný a bude vyslán všemi frakcemi. Takže žádné hrátky do budoucna si nepřejeme. Bohužel řečník nehovoří do mikrofonu, takže neslyšíme. Minimálně kolegové si musíme pospíšit, protože musíme také eh, probrat zprávu o Turecku. Takže prosím další řečníky, aby dodržovali eh, řečnickou dobu 1,5 minuty. Takže další řečnický je paní Rams. Za prvé, tak toto usnesení nesmí vést k tomu, aby členské státy měly pocit, že mohou se odchýlit od koncensu v radě. Takže to, proto připomínám také summit a závěry summitu, což také souvisí s tím, že dohoda sam Minsk 2 je závazná a tady eh, ministerská rada postupovala jinak. Ta řekla should be willing a proto eh, usnesení by mělo při přispět k tomu, aby tyto výsledky z Minsku byly závazné. A podíváme-li se na dění na Ukrajině, tak musím říci, že nejsme na dobré cestě. A my musíme také vidět, že musíme tlačit na to, aby dohoda Minsk 2 se stala úspěchem. Na východě Ukrajiny Ukrajiny vidíme nadále známky nové eskalace a uzavření hranice, kompletní kontrola hranice u u Donbasu mezi Ruskem a Ukrajinou nebylo dosaženo. Já bych považovala za nešťastné, pane předsedo, kdybychom nadšeně hovořili a e, rozhodli o usnadnění vizového styku s Ruskem, zatímco v Rize jsme nevyslali pozitivní signál Ukrajině. A zde e, to vypadá, že Ukrajinu v oblasti víz zklameme. A to já bych e, považovala za velice nedobré, kdybychom nechali uh, Ukrajinu, tak říkajíc na holičkách a nyní dělali velké sliby vůči Rusku v této oblasti, tedy v oblasti usnadňování vízového styku. Doufám, pane předsedo, že budu mít stejný čas eh, na eh, můj projev, jako to, co jsme si tady vyslechli u předřečníků. Eh, chci mít tři minuty, jako všichni ostatní. Už jsme řekli, že Jedna a půl minuty jsem řekl, už předtím, než mluvila paní Harms. Pane předsedo, mně se opravdu nelíbí vaše metody. Už jste ztratil 45 vteřin. Eh, já bych nejprve chtěl eh, vyjádřit, eh, že se mi velmi líbí zpráva pana Langbergise a on na mě velmi rafinovaně zaútočil, když jsme se setkali poprvé a já jsem tehdy si přál vyváženou diskuzi mezi Ukrajinou a témem Ruska. A, a tady vlastně jak si bylo odmítnuto postupovat vyváženě. Ta zpráva, ta není vyvážená, nemohu tam k tomu přistoupit na, kompris, na kompromis. Ta zpráva neříká skutečnosti a neodpovídá to tomu, jaká je skutečná situace mezi Ruskem a Evropskou unii a jaká je skutečná situace na Ukrajině. Právo tom, jak si využíváme exkluzivně a zapomínáme na to, jak my na západě eh, jsme si tady jednostranně eh, v Iráku, Líbii, Sýrie, v Srbsku tyto věci využívali, když německé služby eh, si vymysleli etnickou purifikaci proto, aby odůvodnili bombardování Bělehradu a pokud jde o Chorvatsko, tak tam taky se mi nelíbí váš plán financování a nelíbí se mi ani jiné <laughs> věci, jak přichází ty finanční prostředky, okud pochází. Není to tady vyváženo, je to sektářské. Minské dohody tady odmítáte přistoupit nebo no, otevřít oči pro to, jak Kijev popírá minské dohody, vraždy, hovoříte o vraždách Rusů, ale zapomínáte na vraždy v Ukroj- na Ukrajině nebo z ukrajinské strany. Takže opravdu tady na některé věci vědomě zapomínáte. Další řečník. Není pan Manikins. Já se pokusím eh, stručně pohovořit. Nejprve mi dovolte, milí kolegové, abych řekl, že pozice paní Jakoncáry, co by stínové zpravodajky, je eh, mě blízká. Já si myslím, že bychom se neměli pokoušet Rusko poučovat. Víme, že tato země není zdaleka ideální, pokud jde o fungování právního státu. Nicméně, pokud bychom se pokusili působit jako mentoři tak by to nepochybně neskončilo dobře. Víme, jaké by to mělo důsledky. A kromě toho jsou tu otázky, které se týkají bezpečnosti. A já se domnívám, že musíme s Ruskem i nadále spolupracovat. Například pokud jde o dodávku jaderného materiálu do e, Evrop- některých zemí Evropské unie, například do Bulharska, kde je mnoho jaderných elektráren. E, to je otázka, kterou musíme řešit. Kromě toho si musíme uvědomit, že situace menšin v Rusku je e, různá. Někdy tito lidé odsuzují Putina, někdy ne, takže děkuji. Pát, pět. Thank you very much. Děkuji. Tento návrh zprávy je velice jasný a silný a to je také v tuto dobu nutné. Já doufám, že Evropský parlament dokáže vyslat také radě jednotný signál nejpozději pro červen, až budou šéfové států a vlád diskutovat o budoucí politice EU vůči Rusku a také, že do této politiky zahrnou možnost prodloužení sankcí a omezujících opatření a za druhé také je třeba vyslat signál, že se jedná o evropskou společnost. Někdy nebývá jasné, jak se bude EU chovat v budoucnosti, například vzhledem k ruské invazi do Ukrajiny. Ano, nyní připravujeme hlasování o této zprávě a já také doufám, že do ní také zabudujeme lidskoprávní aspekty, jako například otázku estonského politika, policisty v Rusku a potom je tady také pilotka Savčenková. Eh, těmto otázkám bychom se také měli v souvislosti s této zprávou eh, zabývat. Děkuji vám. A nyní další řečník. Pan Gáler. A nyní má slovo pan Landsbergis. Děkuji, pane předsedo, děkuji vám za vaše názory, a diskusy. Já jsem si vyslechl velice eh, pěkné a zajímavé myšlenky, kterými se chci nyní zabývat. Bylo velice dobré, když jsem nyní slyšel v rámci rozpravy více za více, méně za méně. Já si myslím, že se shodneme také na tom, že když hovoříme o Rusku, tak se často dostáváme do situace, kdy máme více za méně. A v současné době zatím Určitě nevíme, zdali se dodržuje dohoda z Minsku, protože na to situace v terénu nevypadá. My také nediskutujeme o Krymu a také nevíme, co se stane s poloostrovem dále, mimo to, že neuznáváme tuto anexi a já si myslím, že tato politika opravdu znamená více za méně. Evropa dává více a Rusko se ani nesnaží. Takže když jsem hovořil o povídkách, o těch můžeme diskutovat, ale velice opatrně, tak, abychom nevyslali Rusku a ostatním zemím v regionu velice zvláštní signál. Jedna z hlavních myšlenek, která padla v debatě, byla ta, že Evropa musí být odolnější vzhledem k budoucí situaci. A naše jednota při schvalování sankcí ukázala, že dokážeme být jednotní a tak bychom také jednotní měli být v budoucnosti. A když někdo hovoří o poučení, že bychom neměli Rusko poučovat. Já se domnívám, že toho se to netýká nějakého poučování, to se týká pravidel a předpisů, které se musí vzájemně dodržovat, ať se to týká Ruska a nebo také USA. Týká se to pravidel a týká se to také právního státu a to je situace, v jaké se nalézáme. Není E, nic špatného, když říkáme, že dodržujeme pravidla, to tež očekáváme od našich partnerů. To není žádné poučování. Jestli se někdo chce poučit něco z našího chování, tak je to pro ně jedině dobré. To není poučování, to je dodržování zásad. Já doufám, že kompromisy, které jsou nadále otevřené, budou budou vyřešeny a já také doufám, že příští týden budeme v našem výboru eh, hlasovat a to s pozitivním výsledkem. Děkuji vám za diskusi. Ano, já jsem přesvědčen, že se nalezáme na cestě k kompromisu a já žádám kolegy, aby se snažili také schválit kompromis, protože jde o to, aby tento kompromis byl široce podpořen pokud by nebyl většinově podpořen, pak by tento kompromis nesehrál tu roli, kterou by se hrát měl. A budeme hlasovat 11. května příští pondělí. A myslím si, že máme dostatek času na další kompromisy. A nyní se dostaneme ke zprávě o Turecku a zpravodajkou je paní Piry. Možná, že paní Piry by mohla dát úvod k této zprávě. My máme také na programu schůzku s národními parlamenty a proto bychom neměli široce a dlouze diskutovat a každý příspěvek by měl trvat pouze minutu a půl. Nemusíme všichni hovořit na stejné téma, budeme o těchto tématech hovořit ještě později. Paní Piry. Děkuji. Předtím, než zapustím do samotné zprávy a kompromisu. Chtěla bych poděkovat svým zpravodajům, politickým eh, poradcům a sekretariátu AFETu, i když od prvních úvah o eh, této zprávy eh, v lednu už uběhlo trochu času. Je to velmi nalhavé téma, velmi se to diskutuje v různých členských státech nebo rozhodně v Nizozemsku. Jsou tady samozřejmě rozdíly názorů i v tomto parlamentu, pokud jde o vyjednávání s Tureckem. Jsem potěšena, že 20 jsme se dohodli na 23 pozměňovacích návrzích po čtyřech setkání stínových zpravodajů. Nyní k obsahu. Jsou tady dva nové prvky, které byly zapracovány a které nebyly v tom původním návrhu a ani v návrzích předložených kolegy. První je odkaz na eh, balíček o bezpečnosti nedávno přijatý v Turecku. Je to legislativa, kde hluboce eh, litujeme toho, že byla přijata, protože má velkou působnost a obchází spravedlnost. Toto namítal také turecký ombudsman eh, a také nejrůznější občanské eh, společnost, organizace. Eh, je tady potom také odkaz na oznámení HDP zvláštního kongresu pro vyzvání PKK, aby složili zbraně. Je to velmi pozitivní krok vpřed v procesu, který eh, byl zahájen touto vládou, aby se dosáhlo eh, dobrých závěrů ehm, ve spolupráci s Kurt, nebo smíření s kurdskou menšinou. Bylo také dohodnuto, že poslední část textu 19. Eh, bude odděleným, oddělenou částí, tedy že turecký ministr by měl být pozván na setkání ministrů zahraničí vždy, když to bude relativně relevantní a že by se zahájila nová nová kapitola o zahraniční politice a bezpečnosti, e, že by se posílil strukturální dialog v těchto věcích. Pokud jde o kompromis číslo 20, e, tam e, je, to se to týká exkluzivní obchodní zóny na Kypru. Poté, co jsme velmi dlouho diskutovali, tak jsme se se stínovými zpravodaji dohodli, že položíme otázku právní službě komise, aby vyjasnila, Jaké části eventuálně eh, této doložky jsou součástí Akiko no Právní služba ovšem neodpověděla tak, že bychom ten kompromis měli nastavit tak, jak bylo navrženo, ale já přesto povzbuzuji ty eh, kolegy, kteří tady mají ještě otazníky, eh, aby se tady o tom eh, pobavili se zástupkyní komise v této otázce. Potom Kypru, 21, tady bude oddělené hlasování k té části, kde je by Communo by Zone Federation. A v tom textu, eh, nebo vedle toho textu, tak jak je tam nastaven teď, bych chtěla uvítat eh, vyjádření nového eh, vůdce kyperské skupiny pro uh, usmíření, um, že vlastně se pustí tady do těch věcí a doufám, že to bude mít pozitivní výsledek. S novými zpravodaji budu v kontaktu a uvidíme, jestli ten text ještě upravíme. Pokud jde o eh, některé pozměňovací návrhy, tak nebudou eh, součástí kompromisu. Minulý měsíc jsme v parlamentu přijali usnesení o eh, vzpomínce na sté výlečí arménské genocidy. Jakožto spravodajkou pro Turecko budu samozřejmě hájit pozici Evropského parlamentu v této věci vůči tureckým partnerům, ale chtěla bych připomenout, že důvod, proč jsme se dohodli na to, že tady budeme mít oddělené usnesení na toto téma, bylo, protože Evropský parlament parlament v posledních deseti letech zastával pozici, že tato věc by neměla být spojována s přístupovým jednáním s Tureckem. Takže já bych chtěla vyzvat ty, kteří předložili pozměňovací návrhy k této věci, aby je stáhli, protože to bylo pokryto odděleným samostatným usnesením. V tomto parlamentu zdůrazňujeme, že dodržování právního státu a základních svobod je klíčovým, klíčovou podmínkou pro Eh, přistoupení. A to stejné platí i pro Turecko. Jsou tady určité obavy eh, v souvislosti se svobodou eh, médií, svobodou vyjádření a nezávislost justice. Zahájila jsem dialog, s, samozřejmě je důležité v něm pokračovat tady s Tureckem, s tureckou vládou v této věci a je to důležitá podmínka pro zahájení kapitola 23 a 24. Samozřejmě je dále otázka, jak eh, pokračovat v dalším vyjednávání. Eh, v pondělí eh, začne další vyjednávání, něco, co jsme již s nadějí vyjádřili v lednu. A dále Ehm, doufáme, že Turecko eh, tady také eh, upraví svůj přístup k uprchlíkům se eh, Sýrii, dá například možnost vzdělávání těmto dětem a přístup k pracovnímu trhu těmto uprchlíkům. A doufáme, že tady bude možné mít dlouhodobý podpůrný program pro tyto uprchlíky ze strany Turecka. Děkuji. Děkuji, pane Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěla poděkovat eh, paní zpravodajce Katy Píry, která byla vždy velmi ochotná o všem diskutovat. Měli jsme eh, velmi Eh, dobrou spolupráci, snažili jsme se o kompromisy a ve stejném duchu spolupracovali i jiní stínoví zpravodajové z jiných frakcí a bylo to samozřejmě obtížné, tak jak to v otázce Kypru vždy bývá. Vypracovali jsme mnoho dobrých kompromisů, nebudu o nich tady o všech hovořit, protože nemám na to čas, ale důležité je zmínit, například kompromis 20, že předstupní pomoc je navázána na pokroky v oblasti právního státu a e, základních svobod. E, je tady zpráva o korupci z prosince 2013, ta se tam také zmiňuje. Kypr, to je vždy e, velmi trnitá otázka a já jsem také potěšena, že se tam zmiňuje ankarský protokol a Famagusta tam skutečně nesmíme polevit, o těch tématech je třeba neustále znovu hovořit, potom oddělené hlasování o Communal a Zonal Federation. Toto se stalo na můj podnět, na můj podnět se to dostalo do textu. Já se donívám, že toto není věcí Evropského parlamentu předepisovat Kypru, jakým způsobem má být nalezeno řešení, že má být nalezeno řešení a že to má být brzy, to všichni víme a v tom kompromisu je to také tak naformulováno ráda bych, eh, si, mm, ráda bych viděla, aby eh, tam eh, byla také mise o Eh, postrádaných osobách, ovšem bohužel se to tam nedostalo a já bych vás chtěla povzbudit a eh, poprosit, abyste to podpořili, protože to je humanitární eh, projekt, který by mohl obě dvě strany spolu zblížit. Pokud jde o UNCLOS, tady bych navrhovala, abychom Ehm, a to je v kompromisu 20, abychom vypustili třetí řádek, některá ustanovení, která jsou přijata jakožto součást aky komunitér. Já si myslím, že bychom si to měli rozmyslet, eh, zamyslet se nad tím a kdybychom to vypustili, tak by to odstranilo celou řadu problémů, které tady ještě máme. A potom ještě něco k arménské genocidě. Já si myslím, že bylo důležité, abychom tady přijali usnesení ke stému výročí v Evropském parlamentu ale myslím si, že eh, v, té, v tomto usnesení o Turecku bychom na to přesto měli poukázat. Potom kompromis 21, o tom hovořila již před chvílí Katy Piri, eh, Nově eh, zvolený, zvolená osoba v otázkách tedy Kypru. To je něco, co bychom tam měli zmínit, ale ne, uvidíme. Eh, myslím si, že to tam možná v tuto chvíli ještě není dobré zmiňovat, je ještě příliš brzy. Možná to uděláme příště. Eh, potom kompromis 21, ještě tedy otázka Kypru. Eh, pokud jde o možný obchod mezi severní a jižní částí Kypru, is acceptable to all. To je v kompromisu vypuštěno, tato formulace a já si myslím, že by bylo dobré, kdybychom ji tam ještě jednou vložili. Děkuji. Děkuji. Dovolte mi, abych se nejprve na něco zeptal zástupce komise který je tu dnes přítomen. Byl bych rád, kdyby nám vysvětlil vztah eh, dokumentu UNCLOS eh, k této věci a rád bych požádal o odpověď ano nebo ne. Jestli Evropská komise sou, souhlasí s rozhodnutím Evropského soudního dvora, konkrétně jde o odstavec 82, jde tedy o e, dohodu UNCLOS Spojených národů, které, kterou e, Evropské společenství podepsalo a následně e, tedy o rozhodnutí e, 98. To znamená, že ustanovení e, dohody UNCLOS jsou v podstatě součástí právního řádu Evropské unie. Já si myslím, že potřebujeme jasnější obrázek, pokud jde o tuto otázku. Na toto téma toho již mnoho zaznělo a já si myslím, že jako Evropský parlament musíme eh, se vyjadřovat naprosto jasně, pokud se eh, tedy vyjadřujeme k otázce UNCLOS. Musíme být naprosto jasní. Děkuji. Uh, thank you, Mr. Chairman. <coughs> Děkuji, pane předsedo. Uh, Geoffrey, Geoffrey Van Orden je tedy stínový zpravodaj a požádal mě, abych přečetl jeho písemné prohlášení. Všichni jsme si vědomi toho, že otázka eh, Turecka jeho vstupu je kontroverzní i v rámci frakcí národních delegací. Všichni uznávají, že Turecko je důležité jako klíčový strategický partner a že je důležité, aby Turecko podkračovalo v demokratických reformách, aby zůstalo v rodině demokratických národů. Je tu obava mezi občany, která se týká otázky migrace migrace především lidí, kteří eh, přicházejí ze severní Afriky, z Asie a nezastávají evropské hodnoty. V tomto kontextu eh, je tedy eh, znepokojující to, že Turecko nemá úplně nepropustné hranice. A kromě toho jsou tu i další oblasti, kde má Turecko určité rezervy. Doufáme, že tedy nová architektura eh, bude ku prospěchu této věci, tolik tedy názory pana eh, Van Ordena. Pokud bych se k tomu mohl vyjádřit osobně k otázce Kypru, tak vítám eh, nového vůdce severního Kypru. Já také vítám jej, jeho nabídku, že a myslím si, že tedy toho bychom se měli držet, měli bychom se eh, tedy snažit o nové letecké spojení s touto oblastí. Určitě by to bylo opatření, které by obnovilo důvěru. Já jsem pro a mohl mohlo by to změnit eh, charakter jednání vedených eh, OSN, které se týkají eh, sjednocování Kypru. Zároveň ale musí Turecko respektovat UNCLOS. Pokud jde o Arménii a o genocidu, tak bych rád zdůraznil, že odsuzuji poznámky Eh, které zástupci turecké vlády vyslovili a které byly zaměřeny proti papežovi, proti jeho eh, slovům o genocídě a také proti usnesení, které tento parlament přijal při příležitosti stoletého výročí arménské genocidy. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že má smysl, abychom si ještě jednou uvědomili kontext, ve kterém to celé řešíme. Máme rok 2015, to znamená, že již 10 let se vedou jednání o vstupu Turecka do Evropské unie, ale není to důvod k oslavám, protože během této doby se vztahy mezi Evropskou unii a Tureckem e, nezlepšily, jak bychom mohli očekávat, ale naopak můžeme říci, že se spíše zhoršily. A právě proto se domnívám, že je velmi dobře, že v kompromisu číslo jedna píšeme všichni společně že nazrála doba, abychom provedli nové hodnocení toho, zda a pokud ano, jak je možno tento proces koncipovat, tak aby se naše vzájemné vztahy mohly opět zlepšovat. Eh, máme začátek nového legislativního období, máme nový parlament, tak máme také novou politickou situaci. Eh, jak eh, pan Juncker, tak pan Schulz řekli, že v E, v příštích, v příštích letech tady nebude e, další rozšiřování Evropské unie. To znamená, že jinými slovy bychom mohli tu situaci analyzovat v klidu, e, důkladně. Máme novou zpravodajku, které bych chtěl na tomto místě poděkovat za skvělou spolupráci a za ducha, ducha konstruktivní spolupráce. 7. června bude zvolen nový turecký parlament, to znamená, že budeme mít nového, nový nového partnera a možná, že tedy bude i nová vláda. Uvidíme, co se Turecku eh, stane. Já, já si nicméně myslím, že nejdůležitější bude to, abychom se všichni snažili naše vzájemné vztahy zlepšit. Chceme vylepšit celní unii, určitě je eh, to dobře. Chceme eh, těsněji spolupracovat v zahraniční politice. Liberálové navrhli, abychom pozvali ministra zahraničí. Já si myslím, že to je dobrý nápad. A kromě toho se mi líbilo to, co řekl právě pan Ten členok a sice eh, to eh, odstupňované členství jako jedna možnost a z dlouhodobého hlediska je možné i to, že by Turecka, Turecko a Evropská unie eh, mohly tedy spolupracovat v tomto systému, v tomto duchu, nicméně přičlení Turecka je i nadále naším cílem. Děkuji. Děkuji. Rád bych poděkoval paní zpravodajce Kyry za skvělou práci, kterou eh, na této zprávě odvedla. Děkuji také za způsob, eh, kterým vedla zasedání stínových zpravodajů, protože byla velmi konstruktivní. Domnívám se, že parlament by měl podpořit nové snahy týkající se Kypru, eh, snahu vyřešit kyperskou otázku Já si myslím, že existuje jedna, jeden velmi praktický způsob, jak by náš výbor mohl tato jednání podpořit. Eh, je možno říci, že všichni bychom po prohlášení pana Erdogana eh, měli mít eh, jeden cíl, jednu snahu. Rád bych řekl, že jsme tedy vedli četné rozhovory s tureckými partnery a neustále bylo opakováno, ano, musíte se domluvit, to znamená, turečtí a řečtí kypřané se musí domluvit a Turecko k tomu nemůže nějak přispět. Nicméně pan Erdogan řekl, ano, je tu určitý postup, proces, eh, kde eh, možná Turecko nebude hrát roli eh, protagonisty a já si ale přesto myslím, že Turecko by mělo sehrát důležitou roli a rád bych mu připomněl, že turecké, turecká vláda eh, podporuje eh, miliardou euro nebo dolarů eh, kyperské společenství. To znamená, že je důležité, abychom otaz, protože takováto podpora podrývá pragmatickou eh, snahu. A pokud jde o odkaz na UNCLOS, tak nebudu opakovat to, co řekl kolega přede mnou, ale přesto bych rád řekl jednu věc. Odkaz, který jsme obdrželi, který nepřišel od právní služby eh, komise, v každém případě je řeč o tom, že celý UNCLOS nepatří do komunitárního práva. Já si myslím, že to není pravda. Je to přece tak, že e, členské státy delegují určité pravomoce Evropské unii. A Evropská unie potom tyto kompetence naplňuje více, v tuto chvíli říkat nechci. A nyní ještě, pokud jde o obchod e, s, e, s tureckým kyperským společenstvím, Potřebujeme řešení, které bude pro všechny přijatelné a které tedy bude pragmatické. Je to lepší, než kdyby nám v posledku bylo nějaké řešení e, vnuceno. To znamená, že je skutečně potřeba najít řešení, které bude přijatelné pro všechny. A kromě toho je potřeba zmínit ještě otázku osad. I ty e, dokumenty, které jsme obdrželi v minulosti, se tomu věnovali, protože si myslím, že je to velmi důležitá součást kyberského problému. A to je všechno, pane předsedo. Tak, herr Jag vill också tacka föredraganden för ett väldigt konstruktivt arbete. Děkuji a dovol, dovolte mi, abych poděkovala za konstruktivní spolupráci. Musím říci, že paní zpravodajka projevila velkou eh, trpělivost při veškerém jednání a při předkládání pozměňovacích návrhů. Jak už řekla sama paní zpravodajka, je velmi důležité, aby eh, Turecko i nadále přijímalo uprchlíky Musíme se podívat na to, jaká je situace v Turecku, pokud jde o dodržování lidských práv, dodržování svobody sdělovacích prostředků a tak dále. Musím říci, že některé eh, situace jsou eh, nepřijatelné a nyní tady k otázce vstupu Turecka do Evropské unie. Musím říci, že je tomu bohužel tak, že eh, vstup se tu ve zprávě vůbec nezmiňuje, není zmiňován ani v kompromisech. Jde o to, abychom nevysílali směrem k tureckému obyvatelstvu nějaké dvojznačné poselství. Turecká vláda podniká některé kroky, se kterými nesouhlasíme. A jde o to, že tedy Turecko jako země se snaží do Evropské unie vstoupit. To musíme mít na paměti. Kromě toho eh, bych chtěl zmínit zvolení nového kyberského představitele. Možná, že bychom také měli převzít iniciativu a snažili se, snažit se o dialog. Nyní bych Nyní budu hovořit o některých pozměňovacích návrzích, které nejsou eh, z obsaženy v kompromisech. Je to návrh 309-345. Eh, jde o boom v oblasti stavebnictví, který je k neprospěchu životního prostředí a z části představuje i hrozbu pro veřejné zdraví. Eh, jde eh, o ochranu a kvalitu ovzduší, pozměňovacích návrzích jsou zmiňovány i další problémy, zdravotní problémy, kterým eh, turecké obyvatelstvo čelí. Kromě toho je to jeden ústní pozměňovací návrh. Už přesně nevím, kterého článku se to týká. V každém případě jde o obchod s eh, Kyprem a jsou tu anglická slovíčka in parallel. Já si myslím, že to vybízí eh, eh, nebo eh, poskytuje možnost různé interpretace, proto bychom to měli vyjasnit. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Ano, na této zprávě paní zpravodajka i stínoví zpravodajové odvedli velký kus práce, já bych jim za to chtěl poděkovat. V tuto chvíli bych chtěl pronést tři poznámky, především na adresu komentáře číslo 20. UNCLOS. Všichni ti, kteří se v Evropském parlamentu zabývají právní mi otázkami se domnívají, že mezinárodní dohody není možno akceptovat z části, to znamená a la carte. Je potřeba je akceptovat v úplnosti. E, přijali to všechny členské státy Evropské unie, přijal to i parlament, to znamená, že se to stalo součástí komunitárního práva. Všechny e, Země, se kterými jednáme o vstupu Evropské unie, to přijali s výjimkou Turecka. Nicméně odpovědi se nám nedostane od právní služby komise. Jde o to, aby se k tomu vyjádřilo eh, generální ředitelství komise, které zodpovídá za vztahy mezi Evropskou unii a eh, Tureckem. My jsme nedávno ve Štrasburku přijali usnesení a v tam jsme eh, v bodě C řekli, že UNCLOS je eh, součástí AKI komunitér. Pan Papanaky se zmínil o rozsudku Evropského soudního dvora, kde byla tato otázka řešena. A jsou to body 93 až 96 a ve všech těchto eh, návrzích se v podstatě opakuje to, co říkala eh, stínová zpravodajka za EPP paní Somer. Jsme tedy srozumění a souhlasíme s jejím stanoviskem. Chci se zeptat zástupce komise měl by říct, do jaké míry je UNCLOS ve svém celku, ve své úplnosti součástí AKI komunitér a ještě jedna věc týkající se kompromisního návrhu 19 kapitoly 30, která se zabývá obranou politikou. To stále kasus byly, to znamená, že je, byla prohlášena válka sousední zemi. Naprosto souhlasím s tím, co k tomu řekli kolegové. Týkalo se to pozměňovacího návrhu 21, kde je potřeba, eh, kde je tedy řečeno acceptable all, to znamená, že to musí být přijatelné pro všechny. Musí to být řešení, které bude eh, přijatelné pro všechny, ale nejen přijatelné. Děkuji. Thank you, President. Um, first of all, I'd like to extend Děkuji, pane předsedo. Já především tedy chci poblahopřát eh, paní spoluspravodajce Piri a chci poděkovat za to, že je otevřená diskusím a také akceptuje kompromisy, eh, které většina z nás považuje za správné. Eh, důvod, proč já hovořím anglicky, je tedy eh, ten, že já jsem hovoř, eh, poslouchal eh, tlumočení a myslím, že to mm, nebylo zcela přesné, pokud se týče těch hlavních rozhodnutí soudu toho velkého vysokého senátu. To je případ 2006 C 45 pomlčka 03. V odstavci 2 se zde jasně stanoví. Konvence byla podepsána společenstvím a poté schválená rozhodnutím 98.3. Eh, Podle něj ustanovení konvence jsou nyní nedělnou součástí právního systému společenství. Mě by tedy zajímalo, jak můžeme vůbec pochybovat o tom, že by UNCLOS nebyl součástí AKI EU. A nyní k dalším tématům. Já jsem eh, byl nedávno členem JPC a navštívili jsme Turecko. Zde jsme se setkali také eh, s tureckou opozicí, eh, která se považuje, nebo já ji považuji za proevropskou. Bylo zde jasně dáno najevo, že otevření dalších kapitol eh, vyjednávání eh, se v Turecku vnímá eh, jako odměna Erdoganovi za jeho politiku. Navíc, já tedy souhlasím s tím, co bylo řečeno předem, přede mnou, a také pokud se týče role Turecka a v islámském státu. Domnívám se, že Turecko se zde angažovalo a měli bychom to zmiňovat kriticky. A poslední věc, pokud se týče zákona o vnitřní bezpečnosti, jak řekl, říká zpravodaj, samozřejmě nemůžeme odměňovat to, že někdo obchází justici. Děkuji vám, byl jste příliš dlouhý. Pan Džambesky. Děkuji vám, pane předsedo. Kolegové. Jednání vládnoucí strany v Turecku lze mm, označit za znepokojivé. Já chci také poblahopřát paní zpravodajce i stínovým zpravodajům a myslím si, že eh, je třeba, aby zmínil určité obavy. Za prvé jsou zde legislativní doplňky, které se týkají svobody eh, projevu, schromažďování tištěných médií a vyjadřování protestu. Za druhé je zde ustanovení o financování bojovníků islámského státu na tureckém území. Dále chování vysokých eh, představitelů turecké vlády vůči členským, vůči suverénním zemím, kteří hovoří o arménské genocidě a včetně eh, papeže. A týká se to také to prohlášení bulharského parlamentu o genocidě vůči Arméncům. A reakce tedy těchto úředníků, těchto představitelů ukazuje, že eh, Turecko není ochotno se zde řídit eh, evropskými hodnotami. Děkuji, pane předsedo. Myslím, že pro Caterpilly to nebylo jednoduché zpracovat tolik pozměňovacích návrhů, ale máme zde úspěšný pokrok. Při vyjednávání takových textů potom záleží hodně na detailech, ale mně se zdá, že aspoň ty základní eh, rysy už se zde objevují. Tady je třeba říci, že rozvoj tureckého hospodářství neodpovídá eh, rozvoji eh, bohatství Turků a také jejich eh, svobodám. Tady vidíme, že je pronásledován tisk, nejsou zde respektována práva ani právo na férový soudní proces a tak dále. A jsou zde další problémy eh, bezpečnostní a také otázka přílivu uprchlíků ze středního východu. Nicméně otázka je eh, to, že domácí reformy budou velice určovat eh, důvěryhodnost našich vztahů s Tureckem. chtěl bych eh, ještě jednou navázat tam, kde skončil pan Lambstor. Myslím si, že je velice důležité, aby ten proces, eh, který nás eh, spojil dohromady, a sice, že je třeba Eh, vyhodnotit velmi negativní i vnitropolitický vývoj v Turecku a odklon od eh, původně eh, cílového konsensu, to znamená odklon od evropských hodnot. Přístup, přístupová jednání nebyl nikdy zcela jednotně podporován eh, ze strany všech členských semí a eh, v této souvislosti je třeba kriticky vnímat právě také současný, současný vývoj v Turecku. Jaká je turecká realita? Pro ty, kteří si přejí demokracii, negativní. A týká se to nejenom žurnalistů nebo kritiků režimu a vlády, nýbrž také soudci, eh, kteří rozhodli o propuštění eh, nespravedlivě pronásledovaných novinářů, také nyní se obvinování obrací proti nim. Je to negativní vývoj, nabývá dramatických rozměrů a my zprávou paní Piry můžeme dosáhnout změnu pouze tehdy, když budeme správně popisovat situaci v Turecku a nemůžeme se e, schovávat za úsilí o pokrok a úspěch vyjednávání. Ale myslím, že dlužíme na turecké opozici to, že e, je třeba se tedy e, zabývat, ale nikoli demonizovat chyby současného Erdoganova režimu. Děkuji vám, pane předsedo. Paní Peri se určitě poctivě snažila o dobrou zprávu, ale já bych chtěla já bych chtěla poukázat na to, že neexistuje turecká část Kypru, existuje část Kypru, která je obsazená Tureckem, dále neexistuje ani eh, kypersko-turecký prezident, existuje zástupce obyvatel okupovaných území. Aby bylo jasno. Eh, tak eh, teď jde otázka dodržování eh, hodnot Evropské unie. Pokud se týká kurdské otázky, k tomu se zpráva staví správně. Pokud se týče kyberské otázky, je také správně řečeno, že je třeba situaci řešit. Jsou zde také navržena konkrétní řešení, která nejsou zcela Eh, slučitelná s evropským akihem. To eh, jde zejména z britské strany, tak to eh, prostě je to řešení, které samozřejmě může být odmítnuto, nesmí být vnucováno. Dále bych chtěla poukázat na prohlášení z 21. září, na ankarský protokol a tak dále. To tam není dostatečně zohledněno. V pozměňovacích návrzích, kompromisy navržených paní, paní Píry, tak já si myslím toto. E, tam, kde se hovoří o řešení kyperské otázky, je třeba se dodrž, držet evropských hodnot a lidských práv. E, proto tedy chci, aby se o mých pozměňovacích návrzích hlasovalo zvlášť. E, prostě Často se tady říkalo, že kyperská otázka se musí ponechat stranou, ale teď poprvé Eh, zde máme návrh řešení, včetně kyberské otázky. Co se týče UNCROS, tak eh, bylo zde několikrát dobře řečeno, že tady eh, skutečně Turecko podniká určité kroky. Dobře, já, já tady ještě půl minutky, když dovolíte, pane předsedo. Tak ne, dobře. Eh, Děkuji vám, pane předsedo. Také já bych chtěl říct pár eh, slov, ale nejdříve poděkuji paní zpravodajce za úsilí zpracovat toto ožávé téma. Takže já mám několik poznámek a jednu otázku. Eh, Turecko, ano, eh, samozřejmě chceme, aby byl veden dialog, ale jak může vést dialog, eh, když na každém zasedání turečtí představitelé místo, aby uplatňovali kodaňská kritéria, předhazují Evropské unii co si jiného. Čili jak je možné pokračovat v přístupovém jednání, jestliže pozice Eh, pozice turecké eh, vlády ohrožuje eh, Řecko, že tady máme tedy kazuspely. Pokud Turecko neakceptuje existenci členské země, kterou částečně okupuje, tak jak můžeme takto vyjednávat? Jak to, že chválíme Turecko za přijímání uprchlíků, přičemž na druhé straně Turecko do Řecka vpouští ilegální přistěhovalce a nejenom do Řecka, ale dále do Evropské unie. Jak je možné eh, řešit eh, kyperskou eh, otázku, když tady máme situaci okupace? A dále problém prostě nelze řešit Eh, tak, že se vytvoří problém jiný. A to hovořím o otevření přístavu v Augustě. Tak je třeba paralelně udržovat, respektive zahájit obchodní vztahy. A eh, nyní eh, za komisi eh, promluví eh, úřadující eh, ředitel pro zahraniční politiku. A ještě, ještě kdybyste mohl se vyslovit k té, tomu stavení UNCLOS. Děkuji, pane předsedo. Velmi stručně. Jak eh, jsem řekl minule, my eh, si velice vážíme této zprávy, která se vyjadřuje ke všem klíčovým problémům vztahu mezi EU a Tureckem. Uvědomujeme si to množství práce, které vplynulo do sepsání kompromisních návrhů. Co se týče konkrétního bodu, eh, tedy ta otázka ANKLOS, Tady bych chtěl zdůraznit to, co už z naší strany bylo řečeno. Samozřejmě šlo, došlo k podepsání ze strany EU a členských zemí. A ta ustanovení se týkají oblastí, eh, které se týkají buď to exkluzivní kompetence EU a sdílených eh, kompetenci a také jsou tam tedy eh, věci, které jsou zcela mimo kompetence EU. Proto je eh, to formulováno tímto způsobem. A samozřejmě, eh, pokud by si někdo přál bilaterální podrobné vysvětlení, tak jsem připraven to poskytnout. Ale chci říci, že současné, současná formulace je správná. Paní zpravodajka? Děkuji, pane předsedo. Děkuji také kolegům, kteří se vyjádřili k některým otázkám. K tomu, co není dořešeno. Kompromis 21 Kypr. Požadavek paní Sommer, aby došlo k další revizi toho, co bylo do, do poslední větě, bez ohledu na to, že toto jednání nám trvalo hodinu a půl k tomuto jinému odstavci, tak bylo to také na žádost paní Sommer, aby se upravila tato část věty a také pan Misio Pilanis. Eh, pokud je tady zase žádost eh, vrátit se k původnímu textu, eh, proč ne? Já s tím mám problém, ale byl to váš požadavek změnit tuto poslední větu. Pokud se týče komise pro pohřešované osoby, ano, to vyřešíme eh, pozměňovacím návrhem. Také beru na vědomí eh, zelených a stínového zpravodaje EKR, eh, e který mě písemně požádal o split vote in parallel. Tady jde vlastně bohužel o to, že pokud znovu začneme rozebírat ten kompromis, o kterém jsme jednali hodinu a půl, tak se odstaneme zase zpátky na začátku. Pokud se týče UNCLOS, jsem ráda, že komise to řekla jasně, jasně to snad už ani nešlo, ale současná formulace je taková, že ji komisi může považovat za legálně, za právně správnou. Také jsme se dohodli, že to předložíme právnímu servisu komise. Já chápu, že jde o otázku problematickou a když se podíváme na možnost paní Sommer vyškrtnout eh, celou první větu, to znamená vůbec se neodvolávat na AKI a jenom Eh, vyzvat Turecko k podpisu a ratifikaci UNCLOS, tak to by možná také mohl být způsob, jak to vyřešit. Pokud se týče eh, zelení, eh, ti žádali vyškrtnout přistoupení, ano, tak máme to vyškrtnuto, to byla vždycky důležitá věc parlamentu ale to neznamená, že bychom nebyli otevřeni eh, vyjednávacímu procesu a tak dále. Ale je to proces s otevřeným koncem a my nevíme, jestli jednoho dne eh, k něčemu dospějeme. Dále s panem Lanzlořem souhlasím, že jsme ke kompromisu, v kompromisu jedna dosáhli eh, velkého, velké shody a sice jde o přehodnocení dosavadního průběhu jednávání. Je to proces, eh, který frustruje nejenom nás, ale také Turecko. Eh, my tedy nespochybňujeme celý rámec, ale samozřejmě způsob vyjednávání k tomu ten vzůz je otázky. Dále paní Harms a paní Harkin, já eh, souhlasím s tím, že to, eh, co se tady píše o eh, vnitřních vnitrostátních hodnotách vyjednávání, že to je skutečně důležitou součástí vyjednávacího procesu a mělo by to tak zůstat. My jsme to v této debatě zase tak nezdůrazňovali, nicméně myslíme si, že se politické skupiny zhodnout na tom, že Eh, tyto základní hodnoty v Turecku na tom nejsou dobře. Čili tolik, pane předsedo, a samozřejmě máme tady ještě i eh, požadavky o individuální pozměňovací návrhy a já myslím, že k tomu se dostaneme v rámci jednání se stínovými zpravodaje. Děkuji a vám přeji mnoho úspěchu při vyjednávání. Eh, myslím si, že na konci tunelu je jakési světlo a že budeme mít eh, eh, širokou zhodu. My všichni víme, eh, co můžeme kritizovat vůči Turecku, také víme, že je to proces s otevřeným koncem a také pokud se případného členství týče, my tedy víme, že Turecko rozhodně není nepřítel, je nějaké formě součástí západního táboru a v této souvislosti je třeba najít kompromis. Eh, hlasovat se bude v pondělí 11. Takže tím jsme eh, toto téma uzavřeli. Eh, máte prosím to něco důležitého? Jenom velmi stručná poznámka k jednacímu řádu, pokud dovolíte. Pane předsedo, jako předseda výboru EU Turecko jsem si vyslechl představitele komise, který zde dal politické prohlášení. To nebylo konstatování, které by bylo právně podložené. Čili já myslím, že je třeba na to poukázat, poněvadž tady by se mohlo stát, že budeme vytloukat chybu chybou. Ve zprávě komise eh, tady se konstatuje, že UNCLOS, umm eh, pan předseda eh, přerušuje, diskuse je zkušen, z, ukončena a nebudeme zde opakovat argumenty, vyřešíme to řádným způsobem příští pondělí. A teď tady máme další problém, zpráva pana Pejona nemůže být eh, podobně, podrobně prodiskutována, poněvadž už eh, zde máme kolegy z národních parlamentů a je zde i pan komisař Hahn, takže já bych navrhl, abychom postupovali takto. Pan komisař Hahn nás uvede do problematiky, pak promluví pan kolega Kukan, jakožto zpravodaj pro politiku sousedství. A poněvadž eh, tyto eh, regiony zprávy bodu 12 tomu také patří, eh, takže požádáme pana Pejona, eh, aby si poté vzal slovo a poté později budeme mít ještě prostor pro diskusi, ale každopádně je třeba, aby bylo možné toto vnést do debaty. Pokud souhlasíte, můžeme takto postupovat a já nejdříve tedy srdečně vítám kolegy z národních parlamentů a předpokládám, že k té debatě nové, nová orientace politiky sousedství, od obranné politiky, příprava černového summitu, to, že to všechno jsou zajímavá témata. Pro Evropský parlament je důležité, abychom toto projednávali společně. Takže děkuji, že jste absolvovali údavnou cestu na, do Bruselu. Ní. Předám slovo panu komisaři Hánovi, aby nás seznámil s nejnovější situací. Děkuji, pane předsedo to je opravdu velký úkol, který mám před sebou. Vítám kolegy z národních parlamentů a jsem opravdu rád, že mám nyní příležitost si s vámi vyměnit názory o budoucím přeskumu evropské politiky sousedství já si myslím, že náš strukturovaný dialog je velice významný a také zpráva pana Kukana a dialog s vámi nám umožní více podpořit a také ovlivňovat naše náš prostor v Evropě, který je prospěšný pro nás, pro všechny. Zde jsou čtyři klíčové body o kterých jsem již hovořil 4. března, když jsme se již sešli a já bych je chtěl ještě jednou zopakovat, protože dnes máme zde také zástupce národních parlamentů. První bod je to, co můžeme udělat, abychom zvýšili působnost a také rozsah diferenciace naši, ve spolupráci s našimi partnery, protože naši partneři jsou velice rozliční nejenom na východě a také na jihu, ale jsou rozdílní e, e, na východě a na jihu, jako například Ukrajina, Gruzie a další země chtějí s námi těsnější spolupráci a my musíme zvážit další kroky v této oblasti. Na jihu pokročil podpořila demokratické eh, změny eh, například v Tunisku, které jsme nedávno navštívili, ale ekonomické a politické vztahy se tak říkají zastavily, zmrazily například v Maroku, ale da, máme další také partnery na východě a na jihu, kteří si přejí s námi těžnější spolupráci. V některých případech jsou pod tlakem ostatních sousedů a nebo si také vybírají jiné strategické partnery. My musíme zvážit, jak vytvářet partnerství v těchto podmínkách, tak abychom prosadili jak naše zájmy, tak i jejich zájmy. My musíme zohlednit zvláštní požadavky a přání jednotlivých zemí a také společný zájmy společně s EU a přitom musíme zdůrazňovat univerzální hodnoty. Mimo to musíme také zvážit, jak budeme spolupracovat se sousedy našich sousedů a nechceme zde vetovat žádné partnery. První kroky v této oblasti již byly učiněny, například když jsme společně začali řešit důsledky syrské krize. A za druhé vedení. My nikdy nebudeme moci důsledně prosazovat tuto politiku, jestliže nebudeme vy e, ve vedoucí roli, ale my musíme se zaměřit také na rovnoprávnost partnerů. Za třetí je to zaměření. Já chci odejít od současného modelu. My chceme také navrhnout eh, asociační dohody pro ty partneři, kteří chtějí a ti, kteří nechtějí vstoupit do těchto pevnějších vztahů, tak tady bychom je neměli nutit. A my bychom také měli vytvořit vytvářet například vztahy dobré v oblasti energetiky, migrace, bezpečnosti, řízení, politiky a také v oblasti mládeže. Chci se také vyjádřit k otázka bezpečnosti. Zatím jsme vycházeli z komunitárních názorů, nástrojů a to nám také nabízí možnost slučovat naše názory eh, a nástroje a tak reagovat na klíčové výzvy. My také musíme řádně reagovat na výzvy a přitom také spolupracovat s našimi partnery. Také máme tady radikalismus, který nás velice ohrožuje. Potom tady máme také otázku chudoby, a to také vede k ztrátě života, když uprchlíci se snaží překročit středozemní moře. Za třetí, za čtvrté potřebujeme být flexibilnější, musíme lépe reagovat na aktuální problémy, například našimi finančními nástroji. Pokud se týče konzultačního procesu, tak rád říkám, že zde děláme velký pokrok. Měli jsme skvělé zasedání ministrů v Barceloně v polovině dubna. Tato schůzka byla mimořádná a sice za prvé proto, protože to byla první schůzka, která se sešla v tomto složení od roku 2008. Úroveň participace bylo 38 ministrů z EU EU a také jižních partnerů a tato zkuska ukázala, že chceme, aby politika sousedství byla efektivnější. Také jsme konstruktivně si vyměňovali názory a potvrdili jsme jednomyslnou podporu našich jižních partnerů eh, z hlediska spolupráce s námi. Nejjasnější signál z Barcelony byl ten, že naši partneři chtějí, aby naše partnerství bylo rovnoprávné a také, že chceme eh, hledat nové formáty pro naše spol- Eh, spolupráci. My jsme také diskutovali o východním partnerství v Dubnu, kdy jsme eh, připravovali eh, summit v Rize, který se bude konat ke konci května. A výsledek summitu bude základem pro přeskum politiky. Naši partneři chtějí jí také eh, určitou novou politiku. A nyní se chci vrátit k celému balíčku, který byl schválen 25. března. Zahrnuje dvě regionální zprávy pro východ a pro jih a 12 zpráv o, země, o zemích. A zde máme přehled o vývoji v jednotlivých zemích od roku 2014. Je tady také přehled z spolupráce s našimi partnery v oblasti soudnictví, energetiky, transportu a migrace. 2014 to byl rok kriz a velkých výzev. Například to byla situace eh, na Ukrajině a potom také teroristické akce na eh, severu Evropy a potom také obchod s lidmi a e, ekonomická spolupráce často byla narušována také různými akcemi a také voláním po humanitární pomoci. E, e, v Gruzii a v Moldavě a také v, na Ukrajině jsme začali pracovat na nové situaci. Mezinárodní konference se také konala a Ukrajina dělá eh, relativně velký proces vzhledem k okolnostem, které jsou v oblasti legislativy a soudnictví. My také budeme podporovat um, implementaci klíčových reform. Eh, spolupráce s Arménií nadále pokračovala, přestože země vstoupila do Euroazijské unie. A také Azerbajdžán eh, se snažíme ovlivňovat a také na jihu jsme spolupracovali s Tuniskem a s Marokem politická a vojenská bezpečnostní situace v Libii s bojujícími milicemi je nadále problémem a také tady musíme řešit migraci a také Egypt se vrátil ke svému postavení klíčového aktéra Eh, mírový proces na Středním východě se v roce 2014 víceméně zastavit. Jordánsko a Libanon také bojují s přílivy uprchlíků ze Sýrie a Iráku. My také jsme sledovali, že někteří naši partneři musí bojovat proti terorismu a to vede také k omezování lidských práv. V některých případech Jordánsko a Egypt také na, po, obnovili trest smrti a proto musíme také zvažovat, jak budeme vyváženě postupovat vůči, těchto, vůči těmto zemím. A závěrečná úvaha o budoucnosti EMP. Musíme najít nové způsoby, jak e, vysílat naše signály a jak být vyslyšeni. E, těším se na příští roky, které nám přinesou výsledky ve střednědobém, krátkodobém hledisku, e, tak, aby to bylo srozumitelné. Tady vidím, že poslanci a na evropské i národní scéně budou hrát velkou roli, abyste tyto věci zviditelnili na úrovni jednotlivých zemí a zajistili, že um, vaši eh, občané tady eh, nás budou podporovat. Eh, děkuji, těším se na vaše otázky a zajímavou výměnu názorů. Děkuji, slovo má pan Kukan. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěl velmi uvítat zástupce národních parlamentů. A také musím říci, že vítám tuto příležitost diskutovat s nimi a s komisařem Hánem otázky revize evropské politiky sousedství. Já si myslím, že toto je velmi dobrý formát Jde o to, aby si pan předseda vypnul mikrofon. Eh, můj mikrofon je zapnutý, říká pan Kukan, mluvím nahlas, tak v čem je problém? Můžu pokračovat? Dobře, myslím si, eh, že toto je velmi vhodný formát, jak diskutovat revizi eh, politiky sousedství, protože se donívám, že zástupci národních parlamentů někdy řeší některé konkrétní otázky e, politiky sousedství a proto se dodívám, že je důležité naslouchat také jejich příspěvkům a zamýšlet se nad nimi, reagovat na ně. Komisař Hahn e, tady úvodem hovořil e, velmi komplexně a hovořil o velmi podstatných otázkách, aktuálních otázkách, které diskutujeme. A já bych rád eh, vyjádřil eh, několik věcí, které jsou podle mého názoru určitou páteří eh, mé zprávy. Jak víte, toto je zpráva z vlastní iniciativy Evropského parlamentu a touto zprávou by Evropský parlament chtěl přispět k revidování, k revidované politice. S ohledem na situaci Eh, obou částí evropské politiky sousedství, tedy té východní i jižní, je zřejmé, že Evropská unie by se měla eh, zamýšlet eh, nad svými politikami. Je opravdu na čase. Většina zemí v našem sousedství jsou v problematické situaci, kde je to v podstatě v rozporu s našimi cíly, ke kterými jsme se zavázali v roce 2004, když jsme začínali s naší politikou sousedství. Naším eh, hlavním záměrem, zájmem je, eh, aby naše sousedství eh, bylo bezpečné, prosperující a stabilní. A to tady bylo podkopáno jednak ekonomickou krizí a jednak také politikou Ruska a naší pomalou reakcí na vývoj na východě. Eh, jedna z hlavních myšlenek této zprávy je vrátit se k základům, to znamená vrátit se k našim původním cílům, abychom napomáhali vytvářet eh, prostor sdílené stability, bezpečnosti a prosperity v našem sousedství. Jak se tam dostaneme k tomuto cíli, jak ho naplníme? Politika sousedství by zejména měla být budována na základě eh, svých eh, vlastních eh, zásluh a práv. Musíme zvahožovat rozdíly, přihlížet k rozdílům mezi našimi partnery. Musíme tady opravdu rozlišovat. To je velmi důležité slovo této zprávy. V rámci našeho sousedství je celá řada různých zemí a sousedství, nejenom geograficky, ale i pokud jde eh, o eh, celý obsah této problematiky a schopnost eh, spolupracovat s Evropskou unii. Naše nabídka našim partnerům musí být tedy konkrétněji zacílená a musí vycházet z různých kontextů podpora demokracie a právního státu musí být jádrem naší politiky sousedství. A v tomto ohledu eh, jsme eh, si řekli, eh, že na je někdy důležitější než finanční prostředky. Musíme zajistit také bezpečnostní rozměr politiky sousedství. Bezpečnost a stabilita jsou dalšími základy této politiky, ale pokud se podíváme, jak vypadá současná situace, tak ze 60 zemí eh, sousedství 11 eh, řeší eh, nebo přímo se jich dotýká nějaký konflikt, což znamená, že v Evropské unii je potřeba řešit nejrůznější bezpečnostní výzvy z jihu a z východu Musíme vybudovat silné partnerství, které bude vycházet z úzké spolupráce a, a z dobrých eh, smluvních vztahů. Musíme se zamýšlet nad tím, co můžeme našim partnerům nabídnout a co naši partneři mohou nabídnout nám. Spolupráci bychom neměli vnímat pouze jako otázku regionální, ale jde také o sousedy našich sousedů, těch se to týká také. To znamená, že musíme posílit vztahy s dalšími mezinárodními partnery a mezinárodními organizacemi. Evropská unie musí eh, se opět ujmout eh, svého vedoucího postavení, musíme um, dávat pobídky pro mezinárodní společenství, abychom dosahovali společných cílů v sousedství. A v neposlední řadě musíme posílit naši viditelnost, viditelnost Evropské unie v sousedství. A politika sousedství by měla být uznávána jako určitý motor Eh, naší aktivity v sousedství. Jsem zmínil několikrát, že sou, politika sousedství musí být eh, více političtější pozadí. Potřebujeme spojit i technické otázky s politickým eh, leadershipem. To je to, co v tuto chvíli, čeho se v tuto chvíli nedostává. A proto zpráva vyzývá k tomu, aby tady byly eh, vytvořeni zvláštní vyslanci eh, pro východní a jižní sousedství. Já si myslím, že to by mohlo vést k lepšímu eh, kontaktu se zeměmi sousedství, s evropskými institucemi a členskými státy. Tím bychom lépe propojili naše technické a politické rozpravy v souvislosti s různými regiony. A tento návrh v posledních eh, dnech se nesetkal s velkou podporou, ta podpora byla spíš vlažná, ale já přesto pokračuji eh, tímto směrem a samozřejmě zvažuji eh, názory různých zúčastněných stran. Toto jsou hlavní myšlenky, které jsem zahrnul do mého návrhu a já samozřejmě velice pečlivě budu naslouchat vystoupením eh, našich hostů během dnešního dne. Děkuji vám, pane předsedo. Slovo má pan Potapkins. Eh, je eh, vlastně z parlamentu předsedající země z Lotyšska. Hello. So, uh, I wanted to give... Děkuji. Chtěl jsem se pouze stručně vyjádřit k současné situaci, eh, pokud jde o vztahy k našim sousedům a například také s Arménií, eh, kde jsme měli velmi dobré kontakty a pravidelně jednáme o situaci eh, pokud jde o východní partnerství. Myslím si, že bychom eh, učinili chybu, kdybychom se snažili navýšit naše úsilí, pardon, snížili naše úsilí eh, v souvislosti s tím, eh, že Arménie tady má některé záměry, pokud jde o Rusko. Snaží se vybudovat také vztahy s Evropou a chtějí abychom sdíleli zkušenosti a abychom se jim neuzavírali, pokud jde o budoucí vyjednávání. Očekávají eh, také nějakou novou obecnější dohodu mezi Evropskou unii a Arménií o východním eh, partnerství, eh, také na konferenci v Rize. Potom několik obecných poznámek, pokud je o politiku sousedství. Já si myslím, že Evropa se tady snažila vyjednávat s politickým vedením sousedů, ale nebylo to úplně dobré. To jsme viděli, když jsme se snažili navázat kontakt s Janukovičem na Ukrajině. Já si myslím, že bychom se tady měli zamýšlet více nad našimi kontakty na úrovni jednotlivých eh, občanů nebo lidí. Protože lidé dnes na Ukrajině nevědí, eh, co to znamená asociační dohoda, co to pro ně přinese a co přinesou další eh, dokumenty, které jsou podepisovány mezi, uzavírány mezi vládami a Evropou. Bezvízový styk to je podle mě velmi jasný signál je to pro ně zřejmé, že to jsou určité výhody, které jim to přinese. A um, nevím, jestli eh, k tomu podpisu dojde na samitu v Rize tento rok. Ale chtěl bych říci, že musíme být aktivnější na eh, takové té lidské úrovni, musíme občanům Eh, nejen říkat velká slova, ale musíme jim ukazovat příležitosti, jak ovlivnit evropský způsob života, jak ho přinést i do jejich zemí. Já si myslím, že politika sousedství by měla být nastavena tímto směrem. A to je asi vše, co jsem chtěl říci. Děkuji. Merci infiniment, monsieur. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych nejprve říci, že jsem velice potěšen, že se dnes mohu účastnit této eh, výměny názorů, pokud jde o evropskou politiku sousedství, eh, za přítomnosti pana komisaře Hána a také zpravodaje pana Kukana a samozřejmě také za přítomnosti našich hostů, členů národních parlamentů. Je to důležitá reforma této politiky, o které dnes diskutujeme, a já bych chtěl stručně zmínit tři věci, protože obecně si myslím, že politika sousedství a její reforma by měla vycházet eh, z určité bilance té dosavadní politiky a také z současného kontextu politiky sousedství. A proto mám tři připomínky. Jednak, že je nezbytné vidět v souvislosti, ve velké souvislosti politiku sousedství a politiku zahraničních věcí, protože nesmíme nikdy zapomínat na to, že politika sousedství je součástí naší eh, zahraniční eh, politiky. A to znamená, že všechna naše stanoviska v oblasti politiky sousedství musí být v souladu eh, s našimi rozhodnutími v oblasti zahraniční politiky a eh, proto mě potěšilo, že tady je velmi dobrá spolupráce mezi komisařem Hánem a vysokou představitelkou. V několika případech, a já uvedu jeden, Eh, který se týká východu. Máme některé země východního sousedství, na které dolehají obrovské tlaky, hrozby, v podstatě až vydírání. A eh, na Ukrajině dokonce máme válku. Takže v této politiky, politice sousedství nesmíme ztrácet ze zřetele tento nový eh, kontext. A dále a tady vidím rozdíl mezi dokumentem, který byl eh, předložen na počátku března ke konzultaci a také zprávou pana Kukana. A to je otázka hodnot. Já vítám, že ve zprávě pana Kukana eh, se velmi zdůrazňují hodnoty, jako je demokracie, svoboda tisku, lidská práva, svoboda eh, vyjádření svého názoru, právo na demonstrace a vadilo mi, eh, že tyto věci chybí v tom dokumentu z března. A další prvek je pružnost, to je také klíčový aspekt reformy. Rámec, který umožňuje pružnost zahraniční politiky, je velmi důležitý, protože je potřeba, abychom zde mohli vytvořit jiné vztahy se zeměmi, které nás obklopují a rozlišovali to podle jejich ambicí a jejich schopností, protože v případě některých těchto zemích by politika sousedství mohla umožnit zblížení a někdy možná i přistoupení a pro někoho jiného by to možná mohla být pouze posílená spolupráce. Mějme tady v tom jasno. Já si myslím, že nelze předpokládat, že politika sousedství je jakýmsi eh, pevným, eh, nepružným rámcem, eh, který pro všechny znamená stejné cíle. Tak to není. Takže politika sousedství se musí zamýšlet nebo musí vycházet z našich hodnost, musí vycházet ze současného kontextu a musí být pružná tak, aby mohla co nejvhodnějším způsobem podporovat jednotlivé státy. Děkuji. Bohužel pan předseda nehovoří do mikrofonu. Nyní tady pan Beckström. Ten tu není. Pan Šovu. Všichni se přihlásili o slovo. Pan Sørensen? To je paní Sørensen. Informujte se, prosím, kdo se chce přihlásit o slovo. Já tu mám seznam pěti lidí, nicméně nikdo z nich v tuto chvíli hovořit nechce. Better. Mr. Pion is still not yet here. Mr. Christian. Pan Krista. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Jsem rád, že je tu s námi dneska pan komisař Hán, a jsem také rád, že jsou tu s námi kolegové z národních parlamentů. Musím říci, že toto setkání je velmi důležité, protože příští týden vyprší lhůta pro, eh, pozměňovací návrh, pro předložení pozměňovacích návrhů. Rád bych eh, poblahopřál panu zpravodaji Kukanovi k návrhu zprávy. Je to eh, text velmi zevrubný, který zmiňuje všechny důležité body, všechny body, které jsme zmínili při našich setkáních o vylepšení politiky sousedství. Všechny tyto prvky jsou do tohoto dokumentu začleněny. Chci zmínit skutečnost, že země východního sousedství jsou evropsky zaměřeny a z geografického hlediska vykazují prvky které jsou nutné k tomu, aby do budoucna mohly být považovány za kandidátské země Evropské unie. Chci se ale zeptat pana komisaře na eh, určité detaily a sice na eh, zmrazení politiky rozšiřování Evropské unie v dalších eh, deseti letech. Kromě toho jde o omezení mandátu na pět let. Děkuji. Pan Nemet z Maďarského parlamentu, prosím. Dobré dopoledne. Děkuji, Elmare, za to, že jsi mi udělil slovo. Nejprve bych chtěl poděkovat za příležitost setkat se s vámi, milí kolegové. Jsem ten zástupce Eh, výboru pro zahraniční záležitosti Národního parlamentu a rád bych poděkoval panu Brokovi za to, že nás každého půl roku zve. Já si myslím, že je na čase, abychom se sešli. Setkáváme se skutečně ve vhodnou dobu. Bude se konat summit o východním partnerství a bude se také konat eh, červnová eh, Evropská rada, Evropský summit, který bude věnován obraně. Rád bych tedy poděkoval panu komisaři Hánovi za úvod, který tu přednesl. Děkuji také panu zpravodaji Kukanovi za jeho úvodní poznámky a dovolte mi, abych v tuto chvíli přednesl tři eh, poznámky, které se týkají evropské politiky sousedství. Za prvé, pane eh, Háne, vy máte velmi obtížný úkol, protože musíte eh, vylepšit, upgradeovat evropskou politiku sousedství. Evropská politika sousedství je v tuto chvíli jiná než v minulosti. Myslím si, že je nejvyšší čas, abychom politiku sousedství zapojili do mainstreamu eh, SZPP a SBOP, tedy společné bezpečnostní a zahraniční politiky a společné bezpečnostní a obrané politiky. A právě to je váš úkol. Musíme tedy posílit dimenzi obrany, protože eh, v našem sousedství se odehrávají války na východě, na jihu Evropské unie a je to tedy eh, evropská politika sousedství, která se musí zabývat eh, válkami, ne pouze detaily. To znamená, že to je úkol číslo jedna, který, před kterým stojí pan komisař, ale také my všichni ostatní. Komentář číslo dvě. Myslím si, že v tuto chvíli je nejdůležitější jedna věc. Máme eh, Zažíváme tedy války na východním sousedství Evropské unie i na jižní hranici Eh, Evropské unie, ale zároveň musíme v politice sousedství eh, zachovat určitou rovnováhu, protože to je eh, podmínka nutná pro jednotu Evropské unie a je to také podmínka nutná pro solidaritu uvnitř Evropské unie. Myslím skutečně uvnitř Evropské unie vůči sobě navzájem. Pokud tady budeme schopni zachovat tuto rovnováhu, tak politika sousedství bude moci být úspěšná. Pokud se to nepodaří, tak eh, to nebude korunováno úspěchem. A nyní konečně třetí věc se týká samitu v Rize, protože se, ten se velmi blíží, velmi rychle se blíží a já bych v této chvíli eh, dal jasně najevo svůj názor. Já si myslím, že je to summit, který by měl ukázat, demonstrovat solidaritu s Ukrajinou. Je to ten nejdůležitější úkol před kterým na summitu v Rize stojíme. Ehm, musí tak učinit šéfové státu a vlád. Musíme e, tady e, směrem k Ukrajině vyslat dvě důležitá poselství. Za prvé uznáváme Eh, perspektivu Ukrajiny, eh, pokud jde o členství Evropské unie, protože si myslím, že pokud toto uznáme, tak je to správná reakce na ruskou agresi zaměřenou vůči Ukrajině. To je jedna věc. A druhá věc, musíme Ukrajině nabídnout konkrétní eh, cíle, například bezvýzový styk. To jsou věci, které Evropská unie je schopná učinit a je to je eh, tedy důležité, že potřebujeme vhodnou mapu k dosažení bezvízového styku. To znamená, že summit eh, v Rize eh, bude o společné zahraniční bezpečnostní politice, společné bezpečnostní a obranné politice, ale také o smyslu naší existence, o smyslu existence evropských institucí, o morálce. Pokud nebudeme schopni tyto tato poselství na samitu v Rize eh, pronést, tak to pravděpodobně nebude úspěšný samit. Děkuji vám za pozornost, pane předsedo. Uh, Děkuji, pane předsedo. Uh, naše frakce ECR vítá diskuzi s panem Hánem a se zástupci národních parlamentů. Před deseti lety jsem byl prvním zpravodajem tohoto výboru, pokud jde o evropskou politiku sousedství a následně jsem se stal zpravodajem pro východní dimenzi, když to bylo odděleno uh, od jižní dimenze. To znamená, že já blahopřeji k této skvělé zprávě, protože se liší od mého přístupu. Je to, eh, je to tedy eh, zásadní věc, nepopisuje situaci v jednotlivých zemích. Pane eh, komisaři, máte pravdu, že není možno mít za to, že Evropská unie může tuto evropskou politiku sousedství nějak vnušo, vně, eh, vnucovat, tak jak si myslí někteří v mé domovské zemi. Eh, vypadá to, že tady je eh, určitá skrytá agenda Evropské unie, která tedy ovládá také východní partnerství. Já si myslím, že pokud jde o východní dimenzi, musíme eh, i nadále vycházet z dobrovolného přístupu. To znamená, že země eh, by měly dobrovolně demokratizovat svůj systém. Moje frakce se zaměřovala právě na otázku Ukrajiny, na stabilizaci jejího hospodářství zasaženého válkou a eh, Snažili jsme se o to, aby eh, jsme ponechali otevřené dveře takovým zemím, jako je Arménie, které jsou v tuto chvíli pod velkým tlakem ze strany Ruska. EKR má obavy, pokud jde o stabilizaci zemí Severní Afriky a Blízkého východu v důsledku války, džihadismu a především eh, se zaměřujeme na konflikty a na jejich human- eh, tragické důsledky z humanitárního hlediska. Jde především o Irák a Sýrii Sýrii. Já si myslím, že eh, islámský terorismus není eh, přijatelnou možností nikde. Musíme pomýšlet také na země, jako je Azerbajdžán, Maroko a tak dále. Jsou to všechno eh, situace zpěté s velkými úkoly. Mm, jde o, jde o to zvolit eh, koncept more for more. Já jsem například před dlouhou dobou eh, volal potom, aby Kazachstán byl zahrnut do tohoto okruhu. Arménie a Kazachstán by se mohly stát součástí Euroazijské unie v budoucnosti a proto je velmi důležité, důležité, aby měli zvláštní statut, pokud jde o evropskou politiku sousedství. Volný pohyb osob, e, odstavec 33, já si myslím, že to je poznámka, která je velmi problematická, protože e, moje frakce není proto, aby Mm, volný pohyb oso, osob platil pro všechny země ENP. E, ve Spojeném království máme politické problémy, které souvisí už jenom s volným pohybem osob pro občany Evropské unie. To znamená, že rozšířit to na ENP, to je naprosto zásadní a problematické tedy. A e, další věc, Eh, zvláštní vyslanci Evropské unie. Já si myslím, že to eh, stojí za zvážení, protože eh, by bylo nejlepší, kdyby tyto vyslanci byli vázáni na určitý region a ne na konkrétní zemi. Děkuji. Paní Eleonora Čimbros, italského parlamentu, z italské komory parlamentu. Děkuji, pane předsedo, děkuji, milí kolegové, děkuji vám za příležitost vést s vámi tuto výměnu názoru, protože pro nás to má zásadní význam. Evropská politika sousedství si zaslouží přeskum reformu. Musíme se podívat na to, jaké jsou vztahy s našimi sousedy. My už jsme provedli takovou prvotní analýzu a podle mého názoru je v tuto chvíli velmi důležité, abychom obnovili rovnováhu mezi evropskou politikou sousedství eh, na východě a na jihu. Z hlediska Itálie eh, je samozřejmě důležité, abychom za prioritu považovali jižní eh, sousedství. Pokud se podíváme eh, na to, co se děje ve středozemním moři, tak dospějeme k tomu, že právě jižní sousedství Evropské unie musí být považováno za prioritu. Nicméně se domnívám, že je důležité, abychom si uvědomili ještě další věci, nad kterými jsme se zamýšleli u nás v italském parlamentu. Jedním z principů naší politiky sousedství bylo heslo more for more. To znamená, že eh, dáme, dáme více těm zemím, které eh, silněji provádějí demokratické reformy. To eh, zároveň vede k Eh, rozporům a toho si musíme být vědomi. Jedním z rozporů je to, že země, které trochu zaostávají v demokratizačních procesech, dostanou míň a to samozřejmě má velké dopady na obyvatelstvo těchto zemí. Dovolte mi, abych tuto chvíli zmínila tři věci, na které bychom se podle mého názoru měli soustředit. Za prvé pružnost, flexibilita. Co si pod tím můžeme představit? V tuto chvíli eh, se musíme vyhnout tomu, eh, abychom postupovali nějakým paušálním způsobem. Dovolte mi, abych uvedla jeden konkrétní případ, a sice Tunisko. Musíme sázet na regionální integraci, to platí pro evropskou politiku sousedství na východě i na jihu v jižním i východním sousedství. Eh, mobilita, volný pohyb. Já si myslím, že i ten je velmi důležitý pro to, abychom eh, řádným způsobem eh, zvládali migraci a je to důležité také pro sociokulturní migraci. Eh, je potřeba, abychom eh, se soustředili na cirkulární migraci, tedy na to, aby ti, kteří k nám přijdou, se postupně do zemí původu zase vrátili. Kromě toho mi dovolte, abych vyjádřila naději, že tento politický proces poskytne odpovědi eh, na úkoly nebo řešení pro úkoly, před kterými dnes stojíme. Já si myslím, že je to velmi důležité. Je důležité především s ohledem na jižní sousedství Evropské unie, protože to by pro nás v tuto chvíli měla být eh, priorita mm, vzhledem k mimořádné situaci, které tam čelíme. Děkuji. Pan Nát, prosím. Omlouvám se. Mám problémy s hlasem, bolí mě v krku. Děkuji eh, za to, co řekla kolegyně z Itálie. Já pocházím ze Španělska a mohu říci, že v Libii máme celou řadu partnerů a že struktura eh, v Tripolisu někdy eh, neodpovídá realitě a že někdy je teorie a praxe jsou někdy zaměňovány. Já pevně věřím v mezinárodní právo a pokud někdo mezinárodní právo poruší, vis Krim, je potřeba, aby následovaly mezinárodní sankce. E, a to platí v každém směru, Na sever, na jih, na východ. E, zmínil bych také Golandské výšiny, Jeruzalem a tak dále. Ptám se, proč e, není do článku 2 asociační dohody vložena doložka, protože to, toto je velmi pokrytecké. Za třetí, zam, opatření zaměřená proti terorismu. Hovoříme proti, eh, o boji proti terorismu, ale praxe zaostává. Necháme to na Francii a e, Velké Británii. Oni dodají e, bojovníky a my krásná slova. Já si myslím, že Evropa musí být přítomna e, v místech konfliktu. Nesmí to nechat pouze na Francii a Velká Bri- Velké Británii. Za třetí Sýrie. Situace v Sýrii je skutečně dramatická, nepříjemná. A pokud tedy uh, realita neodpovídá našim představám, o to hůře pro realitu. Tak to bychom to mohli vidět. Nicméně si musíme uvědomit, že eh, umírněné sekulární síly eh, v Sýrii už vůbec nefungují že tady převládá eh, fundamentalismus, který podporuje Katar, Saudská Arábie a tak dále a Asadův režim. To, je, to všechno je hořká pravda, které musíme čelit a musíme nabídnout realistickou politiku, nesmíme podléhat vlastním fantazím a představám. Já bych tedy tváří tvář těmto problémům chtěl požádat o to, abychom si uvědomili, jaká je skutečnost, jaká je pravda a abychom tedy eh, tu naši politiku sousedství realitě eh, přizpůsobili. Pan Gvodka. Litvě. Pirmiausiai noriu padėkoti ponui Bro. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych eh, panu Brokovi především poděkovat za iniciativu, v eh, jejímž rámci nás pozval k debatě o těchto důležitých otázkách zahraniční politiky. Co se týče politiky sousedství, já se nepřestávám ptát, zda bychom eh, nebyli nebo neměli být schopni dosáhnout eh, jednotného postoje napříč všemi členskými zeměmi. Litva má hm, také své sousedy a samozřejmě Eh, Litva, tak jako každá jiná členská země, má své specifické aspekty politiky sousedství. Nicméně existují principy, eh, které sdílíme všichni. A ty musí být založeny na mezinárodním právu, na jistém a bezpečném prostředí, na vzájemné důvěře. Ale samozřejmě eh, pak jsou tady eh, specifika. Někteří jižní členové mají své specifické problémy. Eh, pak tady máme sousedy, jako je Rusko a Bělorusko, kteří často jednají ve shodě. No a Litva patří k těm, eh, kteří mají přímé eh, kontakty, přímé hranice s Ruskem. Co si tedy eh, slibujeme od samitu? Třeba Třeba eh, na samitu francouzský představitel hovořil eh, velice příznivě o ruské zahraniční politice. No, naopak Litva zase eh, zase čelí zcela konkrétním rizikům je, jako je třeba Eh, budování nové atomové elektrárny v Kaliningradské oblasti, která je zcela mimo naší kontrolu. Bylo to tady zmíněno. Mezi 20. a 30. dubnem ruské vojenské námořnictvo čtyřikrát proniklo do litevské ekonomické zóny a odtáhlo odtamtud třikrát švédské plavidlo. Přičemž eh, toto švédské plavidlo se podílelo na kladení kabelu propojujícího Litvu se Švédskem to je nebezpečí. Další, další hrozbou je vojenská základna v Bělorusku. Na hranici máme militarizovanou kaliningradskou zónu, eh, čili to je, eh, máme právo na velmi specifický pohled na zahraniční politiku. Dnes dopoledne jsme debatovali nad rezolucí o EU a Ruskem. A pokud bude tato rezoluce přijata, pak se tato problematika dostane na úroveň Evropské unie a to bude mít významný vliv na bezpečnost povalských zemí. A já bych chtěl poděkovat ještě jednou kolegovi Landsbergisovi za práci na této rezoluci. Eh, teď ještě otázka očekávání od Ryšského sametu A tady nehovořím za sebe, ale eh, také za výbor výbory pro zahraničí a výbory pro evropské vztahy eh, litevského parlamentu. My se domníváme, že summit v Rize by měl vyprodukovat jasnou deklaraci kde se bude také jasně hovořit o věcech, jako jsou dohody o přidružení Gruzie, Ukrajiny a Moldavska. Neboť to jsou ty nejefektivnější instrumenty, které posílí jejich ekonomickou a politickou stabilitu, posílí je ve schopnosti vzdorovat externím rizikům a snad také podpoří jejich evropské aspirace. Já si myslím, že ten říšský summit by měl být eh, důležitým krokem k potvrzení našich závazků eh, také v Ukrajině a dalším zemím sousedství. Toto by mohlo být eh, silným impulsem pro demokratické reformy s jasným plánem připojit se k Evropské unii a e, bude to vlastně krok, který naváže na summit ve Vilniusu v roce 13. Také e, například e, možnost zvízového styku pro moldavské občany a podobné, podobné kroky je možno přijmout vůči občanům Gruzie a Ukrajiny. Alespoň tím, že si stanovíme konkrétní data. Prostě liberalizace vízového režimu, eh, to by mohlo být eh, skutečně důkazem toho, že tato politika sousedství je živá a přináší konkrétní výsledky. A my naléháme na členské země EU, aby urychlili schvalování asociačních dohod s Gruzií, Moldavií a Ukrajinou a aby se uspíšil také ratifikační proces. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Já souhlasím se všemi poslanci, kteří eh, říkají, že eh, zjednodušení přehlednost, eh, zodpovědnost, že to musí být hlavní prvky té nové politiky sousedství, která už tady měla být dávno. Toto se dá de facto eh, rozdělit na několik eh, konkrétních věcí. Postavení sexuálních menšin v některých zemích, eh, realizace charty základních práv, nebo jaká je rovnost mužů a žen. Čili i lidé v těchto sousedních zemích mají určitá očekávání od budoucí podoby naší zahraniční, tedy politiky sousedství. Také eh, bychom se měli zavázat, že budeme na úrovni VTO eh, jednat eh, o službách a sice o svobodném poskytování služeb. A to je eh, důležité pro sousedské země. Proto si myslím, že je správně oddělit eh, politiku sousedství, politiku, eh, politiku rozšiřování, tak abychom nevytvářeli falešná očekávání. A je třeba aby e, se v těchto zemích na východě na jihu e, rozvinula debata o tom, jak by měl vypadat nový společenský pořádek. Pro nás to znamená, jak přispět k modernizaci těchto společností. Čili já si myslím, že takto e, by se měla vyvíjet politika sousedství. A ono to určitě souvisí také s utlumením proudu uprchlíků přes středozemní moře. Protože proč oni vlastně utíkají ze svých domovin, eh, co je žene? Čili eh, to všechno souvisí s tou novou eh, podobou politiky sousedství a také s tím, jak sousedy mají naší sousedy nyní Erik Mayer z Nizozemského senátu. Pane předsedo, politika sousedství se rozvíjela eh, na základě rozšiřování Unie v letech 2004 a 2007. A já si to tenkrát pamatuju z Evropského parlamentu, šlo o to aby se kolem našich hranic eh, vytvořilo pásmo stabilních a prosperujících zemí. Eh, nicméně tyto země očekávají něco více, než jenom být dobrými sousedy. Máme smlouvy, eh, které jsou součástí, nebo kde tedy součástí je také přístup, ale některé země to takto nepřeji. A tím se celá věc výrazně komplikuje. Vidíme to teď na Ukrajině, měli jsme tady Rakousko, Maďarsko a Polsko, které by si, by si přáli členství eh, těchto zemí v Unii. Ale třeba vidíme, že na východě Ukrajiny si to lidé nepřejí, ti by byli raději blíže Rusku než Evropské unie. Čili tady eh, je určitý potenciál vnitřního konfliktu. A něco podobného vidíme také v Moldávii a v Gruzii. To jsou země, eh, které jsou nejblíže uzavření dohod. Budeme tedy pokračovat eh, tímto způsobem. Eh, bude Evropská unie partnerem v konfliktech. Máme tady eh, problém eh, skutečně toho, že eh, není všechno pod kontrolou v našem sousedství. A otázka je, jak tedy nepodporovat konflikty, tedy nepřilévat oleje do ohně. V Fukanově zprávě se hovoří o spolupráci s orgány mimo EU, jako je například eh, Arabská liga, ale nehovoří se třeba o situaci okolo Ruska, ani o Euroazijské ekonomické unii a společenství nezávislých států. A tady je taky konfliktní potenciál. Politika sousedství by měla být politikou dobrých vztahů se sousedy, ale také politikou zabraňování vzniku konfliktů mezi našimi sousedy a jejich sousedy. Neradi bychom abychom tyto konflikty byť nevědomky přiživovali. Kolegové z Litvy tady řekl, řekli, že mají e, sousedy, kteří představují riziko, hrozbu a ty, ty si jistě zaslouží extra ochranu, ale e, chci říci, že Evropská unie jako celek by neměla být vtahována do dalších konfliktů jménem ochrany některých zemí. Děkuji vám nyní paní Lochbiller. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl něco, ří, chtěl něco říci eh, k eh, jižnímu sousedství. Nejdříve k Tunisku. Eh, kolegyně z italského parlamentu hovořila o pozitivním vývoji, který je třeba podporovat. A také zde v Evropském parlamentu v tomto výboru žádáme, aby eh, s Tuniskem bylo jednáno a byla podporována stej, se stejnou intenzitou jako Ukrajina. Druhá věc, myslím si, že je důležité na jihu abychom si byli podrobně vědomi, jaká je vnitrostátní situace v těchto zemích, eh, co tam probíhá v oblasti eh, lidských práv a právního státu. To znamená eh, případné omezování svobody tisku, zákroky proti nestátním organizacím a otázky nezávislosti justice. A pokud se týče Egypta a Jordánska. Tady eh, došlo ke zrušení moratoria na trest smrti a tady také musíme k ním přistupovat vyváženě v našich požadavcích. V žádném případě nemůžeme relativizovat univerzální lidská práva. Eh, naopak, eh, měli bychom každé zlepšení vnímat jako pozitivní posílení zdravých trendů. Tak to bychom to měli podporovat. Ale zároveň i ty eh, hlavní záležitosti, jako třeba zrušení trestu smrti v EU a ratifikaci Mezinárodního trestního dvora, eh, tady to bychom neměli zanedbávat. Tunisko třeba už ratifikovalo tuto věc. A ještě k Libii ve výboru dnes proběhne slyšení k Libii, ale já si myslím, že je velice důležité to, eh, abychom měli skutečně vládu národní jednoty. To podporuje nejen EU, ale také OSN. A je důležité, abychom podporovali veškeré iniciativy na zřízení funkčních státních institucí, eh, tak aby moc eh, neležela na ulici. Děkuji. No, Děkuji a nyní dám slovo panu Florbelimu, který je předsedou zahraničního výboru Rumunska. Děkuji vám, pane předsedo, pane komisaři, kolegyně, kolegové. dokument, konzultační dokument eh, měl velice dobrý začátek a také došlo k určitým prodlevám, ale my musíme tento dokument analyzovat a tento dokument obsahuje mnoho otázek. Něk- na některé máme odpověď, ale některé z těch těchto otázek byly zodpovězeny pouze částečně. My tady diskutujeme o sousedech sousedů, o hlubším partnerství a také samozřejmě myslíme na Rusko a také na země na jihu Evropy. Diskutujeme liberalizaci vízového styku a diskutujeme o konfliktech a o stabilitě. A to získává nyní nový smysl. Co to znamená stabilita a konflikty? My se musíme podívat skutečně pod pokličku a musíme rychle finalizovat do konce června naši analýzu a do konce roku musíme dát jasné odpovědi. A já tady eh, mám na mysli především východní partnerství, to je Ukrajina, eh, Moldava a Gruzie. Také Rumunsko je na východním okraji EU, máme právě tyto sousedy a my musíme také uznat, že Eh, reakce Evropské unie byla pomalá po Majdanu, po Krymu. A toto jsou citlivé otázky a my musíme zůstat solidární. Musíme dát jasné odpovědi vzhledem k zemím, které se dobrovolně rozhodnou pro vstřícný přístup vůči EU a to se týká například sektorálních programů a týká se to také liberalizace víz. Já vím, že se jedná o velice citlivou otázku a to je také otázka e, menšin. E, na e, Ukrajině je maďarská a rumunská menšina. My známe také zákon o regionálním jazyku a mm, my musíme také tuto otázku na evropské úrovni analyzovat. Já se dovnívám, že se nám toto podaří. My musíme jednoduše dát jasné odpovědi na tento bezpočet otázek. Děkuji vám. Já žádám všechny kolegy, kteří žádají o slovo, aby omezili svůj projev na 1,5 minuty, protože pan komisař musí po čtvrt na jednu odejít. A nyní dávám slovo panu Kastaldovi, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já srdečně vítám naše kolegy z národních parlamentů a nyní budu hovořit italsky. Vyjádřím se k jižnímu partnerství, protože často dochází k tomu, že se především hovoří o východním partnerství. Zpráva pana Kukana je velice důležitá a zajímavá, ale já chci připomenout, že my jsme toho názoru, že lidská práva a hodnoty v EU musí být podporovány i z naší strany v jednotlivých partnerských zemích. A sice musíme především podporovat univerzální charakter, jejich univerzální charakter. Takže nesmí mít naši partneři pocit, že jim něco věnujeme. A my musíme tak také v jižní oblasti hovořit s reformovaným islámem. My musíme postupovat vyvážně, musíme se zaměřit na soft power a nesmíme tady podporovat jakousi vojenskou soutěž, která by situaci ještě více destabilizovala. My také se musíme snažit o otázky financování. A musíme také postupovat konsistentně. Nesmíme měřit dvojím metrem, protože právě v případě Tuniska se nedomnívám, že bylo uděláno dost. Uh, nebylo uděláno tolik, jako například eh, v oblasti východní Evropy, protože je si třeba uvědomit, že Tunisko je stejně důležité jako Kijev. Musíme hovořit jedním hlasem, ale je to především přání. Je důležité samozřejmě se starat o, naše, o státy v našem sousedství, ale také o jejich sousedy, protože velká část zla pochází také především z destabilizace těchto regionů. Také mnoho souvisí, mnoho zla pochází z konfliktu v Teheránu. My také potřebujeme uh, potřebujeme distribuci prosperity na jižním břehu Středomoří. A ještě se chci vyjádřit k imigračním tokům. To, co nedávno řekla Rada, je velice vzdáleno tomu, co bychom měli v EU nyní provádět my nesmíme mlčet. Právě naše mlčení vedlo k těmto tragédiím. Děkuji vám. A nyní předseda e, či člen e, výboru pro obranu v Řecku. Děkuji vám. I my bychom chtěli poděkovat za to, že jste nám dali možnost zde dnes uh, pohovořit o problémech, které se týkají nás všech. A si nejdříve eh, eh, poznamenat následující. Evropská politika sousedství byla sice úspěšná, ale na druhé straně vede také k tomu, že ji můžeme považovat za zklamání protože v současné době v našem sousedství jsou destabilizované země, například v důsledku válečních konfliktů. A proto si musíme položit otázku, z jakého důvodu existuje, vznikla tato destabilizace a co s ní můžeme dělat. To je také jedna z největších výzev první poloviny 21. století. Je jedním z důvodů, který vedl k destabilizaci sousedních zemí, je vlastně ten největší problém a to je to, že Evropská unie nemá společnou zahraniční politiku. To znamená, že vlastně neexistuje ani společná vnitřní politika. A to je velký problém. Jestliže chceme odpovědět na to, jak má vypadat eh, politika sousedství, pak eh, musíme především hovořit konkrétně a nejenom pouze teoretizovat. Je velice důležité, aby jižní země v našem sousedství byly eh, nahlíženy velice seriózně. To znamená, že Severní Afrika na ní musíme tak také se dívat s velkou pozorností. My musíme zde prosazovat evropská práva, ovšem musíme také zohlednit realitu v jednotlivých zemích v našem sousedství. Středomoří musíme přikládat velký význam právě také kvůli migračním tukům. nemůže docházet k tomu, aby EU nerespektovala na jedné straně Sýrii a na druhé straně i Rusko. Toto všechno musíme zohlednit, jinak budeme kontraproduktivní. Now I'd like to give the floor to... Děkuji vám. A nyní pan Perestrelo z Portugalska z výboru pro obranu. Děkuji vám. Děkuji Děkuji vám, pane předsedo, kolegyně, kolegové. My jsme toho názoru, že evropská politika sousedství také souvisí se zahraniční politikou EU pokud by tyto dvě politiky nesouvisely, pak se budou i vzájemně oslabovat. Jestliže budeme rozdělovat politiku sousedství podle regionu či podle zemí, pak podle našeho názoru budeme mít oslabenou politiku sousedství, než jak by tomu mělo být. My potřebujeme politiku sousedství, která bude součástí zahraniční politiky a musí se jednat o celistvou zahraniční politiku. To znamená, že politika sousedství by neměla tolik dbát na specifiku jednotlivých regionů či jednotlivých zemí. I když debata je vedena trochu jinak, tak já se domnívám, že naše politika sousedství není dostatečně průrazná. My Jestliže budeme zaměřovat politiku sousedství pouze na jeden region, pak nebudeme provádět dobrou politiku v jiných regionech, pak nebude holistická. Nyní máme problémy, konflikty, válečné konflikty, jaké máme co dočinění s teroristickými hrozbami. A to a tady se to týká kontinentu, ze kterého odcházelo hodně uprchlíků, ale v současné době přichází hodně uprchlíků. My nesmíme být evropskou pevností. Dnes vznikají určité události, my je musíme čelit, ale my potřebujeme zahraniční politiku, která bude perspektivně založená. Potřebujeme také politiku sousedství, která bude přemýšlet o budoucích událostech, ale nesmíme zapomínat na současnost a to jak na východě, tak i na jihu, včetně katastrofy, kterým tam dochází. A nyní pan Fenek z Malty. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo, děkuji vám, pane komisaře, že jste přišel dnes mezi nás. Já jsem si se zájmem přednesl, přečetl dokument, který nám byl předložen a především eh, jsem si přečetl eh, s velkým zájmem část o eh, jižní politice. Zde v oblasti Jižního středomoří se politik, se konflikty zostřily a to se týká také Libie. A také je tady jedna připomínka, která hovoří o tom, že na jihu Středomoří jsou země, které se nechtějí zapojit do politiky EU. A tady se o tom hovoří, že někteří partneři nemají zájem o eh, integraci do EU. Já si myslím, že na středním východě a na jižním břehu Středomoří možná něco nevnímáme, nevnímáme to, že tam žije kultura, která je úplně odlišná od našich hodnot. A jeden maltéský diplomat o tom hovořil, který právě pracoval v muslimským zemí a ten eh, řekl, že některé z těchto zemí mají pocit, že vstřícnost EU je ohrožuje. Ohrožuje také jejich víru a jejich hodnoty. A my musíme brát na vědomí, že tady existují kulturní rozdíly dokonce mezi jednotlivými zeměmi. My také nechápeme, proč oni nemají zájem o naši politiku. A uh, oni to chápou tak, že uh, my je budeme podporovat jenom do té míry, dokud oni budou také vůči nám vstřícní. Takže Mm, vy víte, že v arabských zemích nejdříve musíte nastolit důvěru a pak teprve můžete hovořit o jiných věcech. A oni v arabských zemích mají pocit, že jim hodláme vnutit naše hodnoty a z toho mají obavy. A tady například v Tunisku neuděláme žádný pokrok, jestliže k ním nebudeme přistupovat jinak. Děkuji vám. Děkuji, pane Fenek. A nyní dávám slovo panu G- Michel Šovo. Děkuji, pane předsedo. Já bych také chtěl říct, že není možné oddělovat politiku sousedství od eh, naší zahraniční politiky. Samozřejmě eh, jsou to dvě eh, nedílné součásti a jinak vítám úsilí paní, vysokou, paní vysoké představitelky a ostatních, eh, kteří se snaží eh, toto zviditelňovat a eh, vkládat důvěru také mm, tedy v naše partnery nebo vytvářet důvěru vůči našim partnerům, působit hodně také na středním východě a také ve všech zemích Středomoří. Samozřejmě to má finanční dopady, ale je to velmi důležité vytvořit vztah na základě důvěry s našimi sousedy a pokud tady eh, chceme eh, pracovat na tom, abychom pochopili ty krize, ke kterým dochází nebo může docházet, tak je potřeba, abychom k tomu přistupovali takto. Další eh, má připomínka, vítám práci tří skupin, pracovních skupin na konzultačním dokumentu souhlasíme s těmi principy, které zde byly um, vypracovány. Třetí věc, pokud jde o naděje na přistoupení některých zemích, musíme si položit otázku, zda je možné vytvářet naděje, které třeba někdy nemůžeme dodržet. Samozřejmě, že je potřeba prohlubovat vztahy, ať už jsou ekonomické, kultury, kulturní nebo v oblasti bezpečnosti. A je samozřejmě potřeba odpovídat na otázky našich jižních zemí, ať už se to týká bezpečnosti, terorismu a tak dále. A tyto obavy, na ty musí zareagovat střednědobá a dlouhodobá strategie strategie. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. A nyní má slovo paní Heidi Hautala. Děkuji, pane předsedo. Já budu hovořit eh, z perspektivy parlamentního eh, schromáždění Euronest. My tady hovoříme o těch hodnotách a to je samozřejmě všechno velice užitečné, ale chtěla bych připomenout, že evropské politické strany jsou velmi aktivní v oblasti eh, východního sousedství a mají velkou zodpovědnost aby eh, tedy s partnerskými stranami a stranami Evropské unie se řešily tyto otázky, aby se hovořilo o lidských právech, o problémech právního státu, eh, o eh, pokroku, který je třeba dosáhnout v reformě soudnictví a tak dále. Myslím si, že jedno z největších zklamání východního partnerství bylo, že nebylo možné eh, znovu mm, vlastně obnovit evropskou bezpečnost nebo možné k ní přispět. Má to, mm, je to právě naopak. A pan Kukan tady zdůraznil, že je potřeba, aby tady byla silná bezpečnostní složka v rámci uh, politiky sousedství. Uh, a mě by zajímalo, co si o tom myslí pan Hán. Co více může Evropský parlament, Národní parlament a Evropská unie udělat proto, aby se ukončily eh, ty eh, neustálé konflikty, eh, které se ještě vyostřují a vypadá to, že jsou ještě více zamrzlé než na počátku partnerství. No a jsou tady, je, to, je to těžké pro ty lidi, kteří žijí v těch oblastech pod těmito konflikty. Jak tyto věci více zviditelnit? A další věc, v dokumentu komise tam je velmi užitečná poznámka, eh, že je tady potřeba také do toho zahrnovat sousedy sousedů. Jak můžeme dosáhnout pokroku s Ruskem, které eh, vystavuje naše partnery tak obrovskému tlaku? Děkuji. E, to, je, to byla paní e, spolupředsedkyně e, Eurolistu. A teď má slovo další řečník. Děkuji. Vážení kolegové, pane komisaři, já bych chtěl tady uh, zmínit dvě věci, uh, o kterých se tady hovořilo. Na bych na to navázat a uh, ALDE považuje evropskou politiku sousedství za důležitý nástroj pro zajištění blahobytu, stability, bezpečí eh, v Evropské unie. A eh, teď eh, mé připomínky. Evropská politika sousedství nepřináší žádnou nestabilitu. Eh, samozřejmě jsou tady určité země, které eh, jak si vyzývají evropské hodnoty a naši politiku a musíme o tom hovořit otevřeně, protože jinak bychom skončili eh, v diskuzích bez konce. A za druhé, neměli bychom být tak pesimističtí, když hodnotíme výsledky evropské politiky sousedství. Ano, je pravda, že jsou tady různé tendence a různé výsledky, ale Měli bychom být otevření, eh, pokud jde o to, co jsme dosáhli, eh, pokud jde o, mm, alespoň pokud jde o východní část eh, toho mm, sousedství. Jsou tady země, které se pustily do reform nebo chtějí se do nich pustit a mm, tam, kde to není reformáno, tak tam je to právě zdroj nestability. Spolupráce se sousedy v regionech je, to je velice důležité je důležitá spolupráce mezi parlamenty a já bych vás chtěl vyzvat, abyste posílili svou aktivitu na tomto poli. Politika sousedství eh, to není pouze zahraniční politika Evropské unie. Chtěl bych eh, vyzvat komisi, aby předložila další návrhy, aby se více odvětví otevřelo eh, spolupráci s našimi sousedy. Můžeme snad vyřešit přistěhovalectví bez spolupráce s našimi sousedy, obchod, různé normy a tak dále. Takže já si myslím, že tady opravdu eh, máme mnoho oblastí, na kterých můžeme zapracovat. Paní Sakorafa. Děkuji, pane, předsed, pane eh, komisaři. Eh, připadá mi velmi pozitivní, že komise se rozhodla revidovat evropskou politiku sousedství v postupu rozšířené konzultace, navzdory tomu, že časový rámec je vymezen velmi eh, úzce, je velmi krátký. A potom další věc, která by měla být základem našich dalších úvah. Zejména je třeba přihlédnout k zájmům celé společnosti, nejenom společnosti politiků a hospodářských elit. Dále se hovoří o tom, že eh, technické aspekty by měly být přeskoumány a my se musíme zabývat také tím, jakou máme vizi vizi našeho politického přístupu eh, k politice sousedství. Společný dokument a také usnesení Evropského parlamentu o revizi evropské politiky sousedství sice popisuje tragickou situaci, eh, která v tuto chvíli existuje v tom eh, širším regionu, ale myslím si, že zodpovědnost Evropské unie je tady opomíjena. Tam zuří války a obrovské problémy pro obyvatele těchto míst a celkově to, co tady děláme, nemůže být považováno za přátelskou politiku. Potom eh, jižní a východní partnerství a jak k němu chceme přistupovat. Já si myslím, že tady je velký, velká propast mezi severem a jihem i v rámci Evropské unie a eh, pokud jde o ten řecký problém, tak eh, to je věc sama o sobě, otázka sama o sobě. Samozřejmě, že bychom tady chtěli mít rovnocené partnerství, ovšem to tady není chráněno těmi kroky, ke kterým dochází v Evropské unii. Může Německo s obchodním přechod přes, s obchodním přebytkem obrovským být rovnoceným obchodním partnerem pro nás? To jsou všechno věci, které musíme zohlednit a musíme se zamyslit nad tím, zda ta vize, kterou Evropa nabízí, je atraktivní pro eh, občany a jestli to opravdu kráčí tím směrem, abychom vytvořili co nejlepší soužití pro všechny. Teď už tady máme pouze 6 minut, vy jste všichni zkušení poslanci, takže každý máte jednu minutu a potom dostane slovo pan komisař, jinak vám vypnu mikrofon. Hm, děkuji. Snažíme se zde dohodnout, nebo eh, hovoříme o tom, že chceme eh, hovořit eh, nebo navenek signalizovat naše hodnoty, že jsou tady nejrůznější aspekty, které nemůžeme opomíjet, chceme ovlivňovat také ekologické aspekty, to vše eh, v rámci politiky sousedství a potom samozřejmě také otázka eh, jaderné politiky, zejména s ohledem na Rusko, protože Rusko chce dále expandovat, to je zřejmé a to i směrem Evropské unie a to je existenční hrozba, kterou cítí mnozí. Geopoliticky viděno, eh, na euroazijském kontinentu, jsme součástí tohoto kontinentu bez ohledu na Ukrajinu a Ehm, my tady musíme spolupracovat nejen se zeměmi východu, ale právě také se zeměmi jihu. I v těch problémech, nebo právě v těch problémech, které tady existují. A důležité je například Tunisko. Je to příklad země, která prochází ehm, přechodnou fází. Děkuji a slovo má další řečník, děkuji. Jediný způsob, jak Evropská unie může uspět v mezinárodních záležitostech, je, eh, když začne v bezprostředním sousedství. Bez toho si nemůžu, nemůžeme představit, že budeme, by, můžeme úspěšní v jiných částech světa. Riga, summit v Rize eh, je samozřejmě velmi klíčový eh, z toho pohledu, že bychom tam neměli přispět k dalšímu zklamání. Tedy jasnou otázkou by mělo být, čeho chceme eh, v Rize dosáhnout. A jedna z konkrétních otázek je eh, usnadnění vízového styku. Dobrý příklad je Moldavsko. Tam jsme před rokem měli ten, jsme zavedli tento režim a 75 tisíc 000 z obyvatel Podněstří eh, tedy mm, si přijalo díky tomu eh, pasy, moldavské pasy. Takže to je eh, nejenom otázka víc, je to také otázka mnohem širší. Mohly by na tom samitu být některé další konkrétní kroky projednány také, pokud jde o Ukrajinu a třeba Gruzii. Děkuji a slovo má paní Veržia. Jedna minuta. Děkuji. Já bych chtěla eh, poděkovat eh, panu komisaři za jeho prezentaci. A pokud jde o náš pokrok v politice sousedství, jsem spíše znepokojena. Týká se to demokratických pokroků v zemích a situace lidských práv. Souhlasím s tím, co tady říkal kolega Helmut Scholz. Myslím si, že otázka Ehm, Jordánska a poprav, eh, že to je takový smutný symbol toho, co se děje. Eh, odsuzování eh, k smrti v Egyptě, to je další taková věc. Potom Tunisko. Tunisko, to je země, kde odstartovalo arabské jaro, země, eh, kde přes problémy i nadále pokračuje demokratizace. A to, co říkala paní Morengini, eh, víte přece, že ekonomická a sociální situace je napjatá, protože žádná eh, ekonomicko-sociální reforma nemohla být provedena ehm, my bychom tady opravdu měli vyslechnout žádosti o pomoc, eh, i ty žádosti o cirkulární eh, mobilitu. Mobilita, mobilizace víc, to je něco víc. Otázka eh, s Tuniskem, tam je opravdu potřeba mít tuto mobilitu, takže je potřeba udělit prioritu těm zemím, kde můžeme tedy přispět k míru v regionu. Tunisko, um, tam, tam je důležitý tento apel, tam je potřeba vy tomu přistříc a prosím o vaši konkrétní odpověď. Slovo má pan López, jedna minuta. Primero. Eh... Bude to velmi stručné, pane předsedo. Myslím si, že bychom eh, z politiku sousedství měli odlišovat od dalších odvětví politiky. Kromě toho musíme zachovat specifiku této oblasti. Eh, zároveň musíme rozlišovat mezi jednotlivými zeměmi a jednotlivými zónami. Eh, měli bychom větší pozornost věnovat jižnímu sousedství, protože to, co se děje ve středozemní moři, ukazuje, že této oblasti jsme nevěnovali dostatečnou pozornost ani tady v parlamentu. To znamená, že eh, to bychom měli mít na paměti Líbie, Sýrie a Izrael a Palestina Kristýna. mají možnost destabilizovat celý region. Za čtvrté, regionální spolupráce se Středomorskou unii eh, je eh, oblast, na kterou se musíme ještě více soustředit. A za páté, jeden novinář hovořil o eh, zdi z ohně, která je u Evropy. Tomu se musíme přizpůsobit. Děkuji, eh, pane Lopesi. Další řečník, děkuji. Děkuji panu zpravodaji, panu eh, Kukanovi za velmi eh, výstižnou výřečnou zprávu. Já jsem tedy přívrženec té myšlenky speciálních vyslanců. Jediná věc, kterou bych chtěl krátce zmínit, je to, že bychom podle mého názoru v rámci východního partnerství měli zachovat perspektivu s Eh, členství. Eh, pokud to myslíme vážně, pokud ne, tak ne. Nicméně i pokud to tak myslíme, tak to eh, je spíše dlouhodobá perspektiva pro země východního partnerství. Nicméně jsou tu tři země, které mají dohody o přidružení a dohody o volném obchodu. To znamená, že to jsou ty nástroje, které mohou vést ke členství. Tyto země začaly přizpůsobovat nebo harmonizovat svoje hospodářství se zeměmi EU, což má sociální dopady. U dříví dřívějších kol eh, při eh, rozšiřování EU. Eh, to bylo řečeno strukturálními fondy. Tyto země takovouto naději nemají. To znamená, že bychom měli najít určité řešení ze střednědobého dlouhodobého hlediska. Tady nebudou členy, ale budou na cestě k něčemu, co, jak doufáme, bude zahrnovat i členství. Děkuji. A nyní pan kolega Boštenáru. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Pokud Eh, má být ryšský summit úspěšný, tak se musíme poučit eh, z Vilniuského summitu, protože eh, jak jich, tak východ, jižní východní evropský, evropské sousedství prochází velkými změnami. Rád bych eh, tedy zdůraznil, že Rusko je v tuto chvíli přímou hrozbou pro země EU a NATO a měli bychom to tedy eh, řešit v rámci nové politiky sousedství. Druhá věc nejde o to, že by Pol- Polsko, Balské země nebo Rumunsko byly nějak posedlí eh, tím, že vidí v Rusku hrozbu. Musíme tady budovat obranu, eh, to se, to se říká, to tedy znamená, že to je velmi závažná situace. A konečně eh, nesmíme zapomínat na ruskou propagandu, která se týká eh, prostoru EU a NATO. Je to tedy pátá Eh, nástroj páté kolony a je to skutečná hrozba. A konečně na závěr, pokud říkáme nyní eh, de, na příštích deset let ne rozšíření, tak to není moudré a neprospěje to naší důvěryhodnosti ve světě. To znamená, že bychom měli tuto naši pozici k rozšíření ještě jednou zvážit. Děkuji. Děkuji, pane Buštináru. Naprosto s vámi souhlasím, pokud jde o to, že bychom tedy e, měli tu politiku rozšiřování koncipovat tak, aby byla atraktivní a živá. Já doufám, že pan komisař se o to bude snažit. Mám pět bodů. Za prvé omlouvám se všem těm, e, kteří hovořili o něco kratší, e, kratší dobu než kolegové před nimi, ale tak toto zkrátka muselo být. Druhá věc, Eh, pan komisař hovořil o možné liberalizaci eh, vízového styku s Ukrajinou na Ryšském samitu. To by eh, mohla být zajímavá věc na samitu. A nyní tedy předávám slovo panu komisaři. Prosím, máte slovo. Děkuji. Musím hovořit velmi stručně. Zaprvé bych rád řekl, že tato diskuze ukázala alespoň zástupcům národních parlamentů, že je velmi dobře, pokud se eh, v pravidelných intervalech setkáváme, protože jeden z našich problémů spočívá v tom, že se navzájem moc neznáme ani osobně, ale také ani pokud jde o různé názory a o e, přístup k jednotlivým tématem, tématům. To znamená, že takováto diskuze ukázala, že e, tu jsou různé pohledy z hlediska politického, z hlediska geografického a proto je pro mě velmi důležité, abych naprosto řekl, že eh, z hlediska komise, z hlediska mého, eh, je to tak, že o evropských hodnotách se nebude jednat. O tom nemůžeme diskutovat. Ty jsou zkrátka jednoznačné, to znamená, že nemůžeme eh, Eh, strpět trest smrti, to zkrátka odmítáme, na to musíme trvat, na to musíme také příslušným způsobem reagovat. Otázka pouze zní, a někteří z vás to zmínili, jak je možno zajistit, že naše evropské hodnoty a naše evropská předsednictví budou nějakým způsobem realizována i v sousedních zemích. Budou aplikována takovým způsobem, že to nepovede k negativním reakcím. V tomto ohledu je potřeba se zaměřit na jednu věc, a na to také vykládáme více prostředků než v minulosti, je potřeba podporovat občanskou společnost v těchto zemích. Tu občanskou společnost, která se zasazuje o podporu a rozvoj evropských hodnot, které my považujeme za důležité. Zároveň se ale domnívám, že podpora hospodářského ekonomického vývoje těchto sousedních zemích také představuje velmi důležitý dynamický prvek. Musíme zajistit, že tyto země se budou eh, rozvíjet eh, směrem k evropským hodnotám. Mezinárodní investoři do těchto zemí přijdou pouze tehdy, pokud se budou moci spolehnout na fungování právního státu, na nezávislost soudnictví, na svobodu médií a tak dále. Pokud investoři nebudou mít tyto jistoty, tuto záruku, tyto záruky, tak si třikrát rozmyslí, jestli tady budou investovat. A další věc, vytvoření a podpora ekonomického rozvoje je také velmi důležitý faktor z hlediska toho, že teď se tedy snažíme snažit, eh, snížit nestabilitu tohoto regionu. Evropský model totiž spočívá v tom, že se v rámci eh, prohloubené ekonomické spolupráce snažíme způsobit mírotvorným způsobem. V minulých letech se to potvrdilo. Pokud jde o úroveň ekonomických vztahů v tomto regionu, pokud se na ně podívám, tak je zřejmé, kde máme rezervy, na co se musíme soustředit. Eh, pokud se podíváte na strukturu Unie pro Středomoří, tak je tu 28 členských států a eh, dále 14 dalších zemí Balkánu, respektive Jižního Středomoří eh, členství Sýrie bylo pozastaveno. Pokud se podíváte na těchto 42 zemí a vezmete je jako blok, tak podíl obchodu mezi členy EU představuje 90 Obchod mezi členskými státy a zbývajícími 14 členy představuje 7 až 8 A podíl obchodu mezi těmi 14 zeměmi navzájem činí 2 až 3 Z toho naprosto jasně vyplývá, proč jsou tyto regiony tak nestabilní. Nespolupracují mezi sebou na ekonomické úrovni. Já si myslím, že právě to může být eh, zárukou pokojného soužití. V tomto smyslu bychom tedy měli působit a měli bychom se snažit podněcovat i nad regionální iniciativy, jako v případě regionu Magreb, protože Magreb z globálního hlediska představuje eh, region, který je nejméně rozvinut v celosvětovém měřítku. To znamená, že právě tady bychom měli, sem bychom měli soustředit naši podporu. Je to rozhodující věc a tím se dostávám k Tunisku, tam jsem byl minulý týden není možné, a to je velmi důležitý poznatek reformované politiky sousedství. Není možné, aby naši partneři museli ty procesy řídit sami. Já jsem byl na konferenci, kde e, tuniský ministr financí víceméně přímo řekl, pokud e, Evropané nebudou více financovat, tak veškerý tuniský model bude ohrožen. To znamená, že, že to je na nás. Pokud my nezaplatíme, pokud nebudeme platit, bude to problém. My jsme samozřejmě ochotni eh, pomáhat. Nicméně zodpovědné subjekty v těchto eh, zemích, v těch v těchto zemích, které prostředky přijímají, musí zajistit, že reformní programy budou pokračovat, že budou přijímat vhodná opatření, díky nimž budou lákat do zemí, do svých zemí mezinárodní investory. My jsme o tom hovořili především v souvislosti s eh, konferencí v Barceloně. Bylo to, byl to velmi bylo to velmi úspěšné setkání s investory, kteří se chtějí v oblasti středního východu angažovat. My tady chceme podporovat, pomáhat, ale nemůžeme dělat tu, vlast, tu vlastní práci, protože ta vlastní práce eh, musí vzejít z těchto zemí samotných. My tomu můžeme napomáhat, ale nemůžeme to dělat sami. Já si myslím, že to je realistická kombinace a tuto realistickou kombinaci tedy musíme zajistit. Rád bych vás ujistil, že s ohledem na koncept more for more, tedy více za více, eh, budeme moci přijmout nebo vydat nějaké prohlášení týkající se Tuniska až eh, za nějakou dobu, ale já osobně jsem, eh, se snažím o to, abychom tedy koncentrovali vyplácené prostředky tak, aby v této zemi samotné to bylo nějak vidět, aby to bylo cítit. A ještě jednu věc velmi stručně. sousedi našich sousedů a nakládání s nimi. Netýká se to pouze eh, Ruska, ale také zemí Perského zálivu, zemí eh, jižně od Sahary. Ano, Potřebujeme podpořit tyto vztahy, zintenzivnit je, potřebujeme více kontaktů v tomto směru a to znamená, že právě evropská politika eh, sousedství souvisí i se zahraniční a bezpečnostní politikou, ale je tu jeden velmi důležitý faktor. Pokud budeme mít příliš mnoho oblastí politiky, které musíme nějak pokrýt, hovořilo se o bezpečnosti, ale také o energetice, eh, energetika stojí za zmínku. Já já si myslím i, že ta by tedy eh, měla hrát důležitou roli ve vztazích s našimi sousedy na východě a na jihu. Pokud mi dovolíte, eh, zmíním příklad Arménie, o kterém jste hovořili i vy. Rád bych na něm ukázal, jak pružně musíme postupovat, jak pružně můžeme jednat. Byla řeč o tom, že Arménie eh, má s Evropskou unii dohodu DCFT FTA, to znamená komplexní a prohloubenou dohodu o volném obchodě. A e, tato dohoda tedy by mohla být uzavřena, nicméně na tlak e, zvenčí, na tlak z Ruska e, byly bylo toto vyjednávání zastaveno tato země tedy vstoupila do Eurázijské unie a naznačila, že se tedy nebrání smluvní spolupráci s Evropskou unii. My jsme se na to dívali, neřekli jsme ne, neřekli jsme není to možné, ale naopak podívali jsme se na to a dospěli jsme k závěru, že e, koncem března byl uzavřen ten takzvaný scoping proces, tak e, abychom věděli, e, jakou intenzitu může mít, spolupráce, může mít spolupráce s těmito zeměmi. Příští týden bude členským státům rozeslána zpráva. Jejíž, jejímž cílem je to, že tedy získáme mandát k jednání a budeme schopni eh, s Arménií uzavřít jednání o této dohodě. Z toho je zřejmé, že jsme schopni velmi pružně reagovat, že jsme schopni eh, předjímat události a Eh, že také neklademe na naše partnery přílišné požadavky. Já si myslím, že to je poučení, které si z toho všichni odnášíme. Musíme být sice, musíme být sice žádostiví, přání a očekávání těch, kteří se chtějí přiblížit Evropě, musíme samozřejmě respektovat. Musíme najít společné prostředky a společné způsoby, jak tyto zájmy, tyto představy realizovat způsobem, který bude pro všechny přijatelný. A nyní, pokud jde o summit v Rize a o liberalizaci vízového styku, Držíme se striktní metodologie, to znamená, že budeme posuzovat kvalitu, eh, situaci v jednotlivých členských státech, kandidátech eh, na eh, liberalizaci vízového styku. Za tímto účelem jsme tedy vydali zprávu, uzavřeli jsme zprávu týkající se Gruzie a Ukrajiny a minulý, příští týden o tom budeme informovat. Jsem přesvědčen o tom, že těmto zemím budeme schopni nabídnout perspektivu, pokud, a to k tomu patří, se budou snažit dořešit otázky, které jsou zatím otevřené, problémy, které jsou zatím nevyřešené. Pokud budou schopni tak učinit, tak určitě v příštích, pokud tak budou schopni učinit v příštích týdnech a měsících, tak nepochybně eh, za nás budeme moci zveřejnit dobrou pozitivní zprávu, která se potom stane základem pro rozhodování ve členských státech. A na úplný závěr mi dovolte říci ještě jednu věc. Děkuji vám za naši dnešní diskuzi a chci vás také ujistit, že eh, komise nikterak eh, ne, eh, neměří různým metrem jich a východ, jižní a východní sousedství, protože už vzhledem k organizační struktuře to není možné. Já jsem to řekl vícekrát a dneska to budu ještě jednou opakovat. Máme strukturu rozpočtu, která v podstatě předpokládá eh, Eh, která předpokládá rozdělení prostředků 2 ku 1 ve prospěch jihu. To znamená, že tím je ta intenzita naší eh, práce dána, byť samozřejmě veřejná pozornost se může lišit. Z dobrých důvodů se i v rámci komise velmi intenzivně zabýváme eh, toky eh, uprchlíků a lidskými tragédiemi, ke kterými dochází v eh, oblasti Středozemního moře. Nicméně z hlediska počtů máme více uprchlíků na Balkáně a i o ně se musíme nějak starat. A na ně se musíme zaměřit. Nicméně je velmi důležité, abychom nějakým způsobem reagovali na lidské utrpení, které se odehrává ve středozemní moři, abychom ho nejen zmírňovali, ale abychom také byli schopni ho zastavit a pokud to bude potřeba, abychom přijali potřebná opatření eh, při respektu veškerých mezinárodních pravidel a práv. Celkem za to bych vás chtěl požádat o jednu věc. Když eh, do budoucna se budete nad těmito věcmi zamýšlet, mějte prosím na paměti, že se vždycky jedná o velmi komplexní procesy a že eh, dodatečnými opatřeními institucionální nebo personální eh, povahy bychom tuto komplexitu neměli ještě eh, zvyšovat. Měli bychom se naopak snažit strukturu koncipovat co možná nejjednodušeji, a to samozřejmě v rámci EU není nic jednoduchého. Nicméně je to potřeba tak, abychom vůbec dospěli k nějakým výsledkům, protože důležité jsou výsledky. Musíme spolu hovořit, ale to, co se v posledku počítá, jsou výsledky v zájmu lidí, kteří v Evropské unii pracují a žijí. A my samozřejmě musíme nějak reagovat na jejich aspirace. Musíme se tím zabývat. Takže vám ještě jednou děkuji za eh, diskuzi. Děkuji především zástupcům národních parlamentů, kteří mezi nás dorazili. Děkuji vám za veškerou snahu. Uh, thank you very much, uh, Děkuji vám, pane komisaři. Eh, na závěr jenom dovolte několik slov. Tato debata podle mě ukazuje, že politika sousedství eh, patří k těm nejdůležitějším v Unii. Tato politika je pod tlakem a tomu je třeba vzdorovat. Měli bychom pokračovat v ambiciozní politice a eh, jestliže tedy Eh, hovoříme o revidované eh, politice sousedství, můžete ji posílit, můžete ji upgradeovat, můžete ji také eh, víceméně odbourávat. Já si myslím, že tom této diskuse hovoří spíše o posilování, posilování politiky, nikoli jejím odbourování pod pláštíkem flexibility. Máme více výzev, a to znamená, že potřebujeme se více snažit a nabídnout více možností sousedům. Tato debata probíhá s panem komisařem Hanem, to je dobře, protože on je jedním z hlavních hráčů, ale také s kolegy z národních parlamentů. Ano, eh, je třeba, aby tyto politiky přivzali za sebou, vzali za sebou jak naši partneři, tak také Evropská unie, členské země. Takže prosím všechny a pana komisaře i kolegy z Národní parlamentu, aby se k nám připojili při posilování politiky sousedství. Děkuji. A ještě technické informace. Eh, v oběd eh, ve 13 hodin 12. po schodí PHS eh, jídelná předsedy parlamentu. Drinky jsou k dispozici již teď, no a schůze bude pokračovat 15 hodin.